Dear colleagues, I would like to open... Vážení kolegové, zahajuji naše odpolední zasedání, tedy bod 11. Výměna názorů eh, ohledně blízkovýchodního mírového procesu. Máme tady pana Gentilínyho, zvláštní vyslanec EU pro blízkovýchodní mírový proces. A je tady také velvyslanec Pierre Nimot, a zvláštního vyslance francouzského ministra, a doktora Alona Berniera, profesora mezinárodních vztahů a bí, pro blízkovýchodní vztahy na New Yorkské univerzitě. Pánové jsou všichni velmi zkušení a my tak doufáme, že si od vás budeme moci vyslechnout eh, řádné hodnocení toho, co se na Blízkém východě děje. Jak víte, kvartet eh, přijal zprávu o aktuální situaci a dalších krocích. Identifikují se tam hlavní eh, překážky pro mír, to znamená palestinské násilí, rozšiřování osad, na území, které má být v budoucnu součástí palestinského státu a nedostatek kontroly nad pásmem Gazy ze strany palestinských eh, úřadů. Pane Gentilini, jaké informace eh, jste v návaznosti na tuto zprávu obdrželi? Máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Já si myslím, že toto je skutečně velice dobrá příležitost, abychom s panem Vimonem a panem profesorem Benmejem hovořili o tomto aktuálním tématu. Věcí, co bych mohl říct, je celá řada, ale zaměřím se na tři hlavní body, které jsou podle mě nejdůležitější. Možná pak během diskuse rozvedu i další věci. Za prvé bych chtěl říci něco ohledně významu zaměřit se co nejvíc, a hlavně víc než v minulosti, na řešení v podobě dvou států. Musíme eh, si tuto možnost zachovat. Pak bych se stručně dotkl těch eh, nejrůznějších iniciativ, jak tohoto řešení dospět. Eh, vy jste zmínil zprávu kvartetu, pane předsedo, ale jsou ještě další iniciativy, jak tomu nám jistě řekne víc pan Vimon tedy k té francouzské iniciativě. No a potom bych řekl pár slov k tomu, co EU může udělat a co EU už dělá k tomu, aby přispěla k tomuto procesu. Takže řešení dvou států. To je naprosto jednoznačně pozice EU. Je to pozice, která je podporována celým mezinárodním společenstvím a de facto i oběma stranami. Eh, ono to vypadá, jako kdyby se říkalo něco zcela zjevného, ale ono to není tak úplně zjevné v tuto chvíli. Je potřeba si toto řešení zachovat i do budoucna. Aktuální trend, aktuální dynamika v oblasti není, nejsou příliš eh, nejsou příliš nadějné je zde celá řada problémů, obrovský nedostatek důvěry mezi oběma stranami, jsou zde určité události, já nevím, třeba různé iniciativy pro bezpečnostní spolupráci, dohoda o energiích a tak dále, ale e, i nadále se v této věci ani jedna ze stran dosti neangažuje. A pak e, se i v terénu objevují situace, které jdou vlastně opačným směrem. Rád bych připomněl před týdnem vystoupení paní Mogherini na plenárním zasedání eh, Evropského parlamentu, kde se diskutovalo o situaci na západním břehu Jordánu. Pak jsou zde i všelijaká domácí omezení na obou stranách a to znamená, že jsou zde další věci, které obě strany musí řešit. Všichni dobře známe situaci v Izraeli, Eh, jaké tam jsou marže pro to řešení dvou států vzhledem k aktuálním koalicím eh, a i v Ramaláhu je eh, hodně zájmu na interních otázkách. Konec konců dnes začíná konference Fatahu, uvidíme, co přinese. Ale jsou to otázky, na které se hodně zaměřují. Pak je zde celá řada dalších problémů v regionu. Máme novou americkou vládu, která za chvíli eh, převezme moc, takže v takovém kontextu se pohybujeme. A proto zdůraznuju to, co už jsem řekl, že dnes eh, víc než kdy jindy je zásadní si připomínat, že to řešení je to řešení v podobě dvou států a žádné alternativy neexistují. Včera večer jsem se zde v Bruselu setkal s několika mladými vůdci, jak palestinců, tak Izraelců. Bylo to e, v kontextu velice užitečných, velice dobrých iniciativ tohoto parlamentu a samozřejmě lidé ztrácejí důvěru, ztrácejí naději, protože se směrem za řešením dvou států nic moc neděje, ale přesto si myslím, že to nejdůležitější je dále tlačit na věci zvracet ty stávající negativní trendy. Jak jsem říkal, tedy jde o ty osady v pásmu Gazy na palestinském území a jde o to získat určitou setrvačnost a dát lidem naději i v podobě jaksi činností, konkrétních kroků v terénu. Takže vy jste se ptal, jaké máme následné informace. My stále tlačíme na věci, aby se toto téma nestrácelo ze zřetele mezinárodního společenství, aby všichni chápali, že tyto návrhy jsou zásadní, to znamená dávat palestincům moc, zohledňovat bezpečnostní problémy. Um, a no, zkrátka, já si myslím, že to je v tuto chvíli to nejdůležitější. Je důležité, abychom měli společné hodnocení situace eh, ze strany kvartetu USA, Evropy, Ruska a OSN. Protože to jsou sdílené návrhy, co dělat dál. A to není nic malého. Hovoříme o transformačních krocích, hovoříme o empowermentu pro Palestince. Jde o zohlednění legitimních bezpečnostních problémů, bezpečnostních obav na obou stranách, ale ve finále eh, můžeme tlačit, můžeme se snažit eh, upozorňovat, můžeme se snažit vytvářet mechanismy, vytvářet eh, různé věci, ale ve finále půjde o politickou vůli na obou stranách. A to je, myslím, to hlavní téma, protože ty návrhy, které jsme předložili, to vlastně není nic nového. Kdokoliv tu situaci zná, tak ehm, Izraelci a Palestinci eh, si vlastně hrají s velice podobnými návrhy, takže otázka je jenom, jak se posunout dál a ve finále jde hlavně o politickou vůli, o přesvědčení obou stran, aby si uvědomili, že to je pro ně dobré. Eh, takže to je ten význam Eh, takže to je teď to nejdůležitější, zdůrazňovat tedy, že to řešení dvou států je to pravé řešení. Alespoň tedy já jsem žádnou eh, plauzibilní alternativu nikdy neslyšel. Na to se také musíme ptát, jaké jsou alternativy. Ale ptáte-li se mě, tak já o ničem přesvědčivém nevím. Nevím, jestli chceme demokratický židovský Izrael, chceme státnost pro Palestince, chceme reagovat na jejich legitimní Eh, legitimní žádosti, no tak pokud ano, a já si myslím, že odpověď musí být ano, potom nevnímám, nevidím jinou alternativu než řešení v podobě dvou států. Mezi těmi různými iniciativami, které máme, říkal jsem něco o tom kvartetu, osobně si myslím, že bychom se měli zaměřit hlavně na ten daný region. Je zde ta arabská mírová iniciativa. To, to je ta skutečná pobídka pro to, aby obě strany se posunuly za řešení dvou států. To znamená zapojení regionu, to je klíčové. A o to se také snažím. Eh, snažím se přispívat k práci OSN na tato téma, protože pokud nějaký návrh, nějaká iniciativa přijde z daného regionu, myslím si, že může být daleko účinnější, než když přijde ze zbytku světa. Proto jsem v neustálém kontaktu s Egyptiany, s Jordánci, se Saudy, s Arabskou ligou. Protože je velice důležité se posunout dál. Nejde o to, že bychom zde nevnímali žádné jiné výzvy v regionu. Nejde o to, že bychom byli posedlí touto otázkou a ztráceli bychom ze zřetele, co se děje ve zbytku regionu. Samozřejmě jsou zde i jiné naléhavé záležitosti, ale posunutí se v oblasti izraelsko-palestince palestinské otázky by nám odstranilo jeden z hlavních motorů radikalizace v regionu a mohlo by to eh, otevřít i jiné příležitosti v daném regionu a proto je potřeba dále tlačit a a neustále na toto téma upozorňovat. Jsou zde další iniciativy. V letošním roce jsme měli celou řadu aktérů, kteří oznámili, že se zajímají o toto téma. USA, Rusko, Egypt. Já jsem zmínil tu francouzskou iniciativu, Pierre Vimon se k tomu určitě vyjádří. Rád bych řekl, že EU toto eh, od začátku plně podporuje a řekl bych rád také to, že eh, jedna věc, které jsme dosáhli v rámci této iniciativy, je, že nám to pomohlo eh, toto téma neustále vnímat i v rámci mezinárodní agendy a znovu se zaměřit na to řešení dvou států. Co se týká činnosti EU a možné další činnosti EU, je, myslím, velice důležité i nadále se zaměřovat na nástroje, které máme eh, v rámci pomoci s řešením této situace. Kromě kvartetu tedy samozřejmě, ale samozřejmě vždy za spolupráce s mezinárodními partnery terénu děláme celou řadu věcí. Vlastně nikdo jiný z mezinárodních aktérů nemá takové nástroje jako my, co se týká tvorby institucí, humanitární a rozvojové pomoci, eh, školení a výcvik vojenských a civilních misí v terénu, eh, co se týká jaksi ponechání té eh, zelené linie na mapě, to znamená, co to znamená hranice z roku 67, E, jak vypadají ty arabské iniciativy a jejich operacionalizace. Co se týká pobídek pro obě strany, je to to zvláštní privilegované partnerství, které máme. A myslím si, že to může být dobrým základem pro další práci s oběma stranami, abychom viděli, jak ten proces řešení dvou států doprovázet. To jsou nástroje, jaké nikdo jiný nemá. Myslím si, že EU proto je musí použít, musí e, se angažovat u našich mezinárodních partnerů víc než kdy jindy. Na základě řešení dvou států a na základě toho, co můžeme skutečně udělat v rámci poskytování přidané hodnoty v rámci tohoto procesu. Takže, pane předsedo, tolik k tomu, co jsem chtěl říct. Myslím si, že nejdůležitější je se angažovat u všech stran, to znamená na straně mezinárodního společenství, u nové americké vlády a také e, zajistit, že mezinárodní společenství bude sjednoceno kolem toho konceptu dvou států. To bude, myslím, hlavní role Evropské unie v nastávajícím období. Děkuji vám. E, děkuji vám. Tak, teď má slovo e, pan velvyslanec Pierre Francie připravuje konferenci na téma tohoto regionu Možná byste nám mohl eh, říci, jak to zapadá do toho řešení kvartetu, jak to zapadá do kontextu evropské zahraniční politiky. A to by nám možná pomohlo celou věc lépe pochopit. Máte slovo. Thank you. Thank you, Mr. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za to, že jste mě a Fernanda Gentiliniho a pana profesora Ben Meira pozval. Já nechci hovořit příliš dlouho, protože si myslím, že Fernando už toho hodně řekl a já nechci opakovat jeho slova. Rád bych se pokusil vysvětlit, o čem je ta francouzská iniciativa a jak to v současné době vypadá. Velmi se to blíží tomu, co říkal Fernando o potřebě dát tedy nový impuls řešení dvou států. Hodně se hovoří o tom, jak celý ten mírový proces se vlastně zbrzdil v plynulých letech. My jsme se snažili teď znovu prosadit podporu řešení dvou států, což bylo něco, co se rozumělo samo sebou ještě před několika lety. To si tedy musíme uvědomit. Rád bych zdůraznil, že je to skutečně velmi důležité a k těm mnoha důvodům, které zde citoval Fernando, to znamená situace v terénu, nastupující nová americká administrativa a tak dále. K tomu bych rád dodal jeden bod, který je nutno si uvědomit a myslím, že se to velmi blíží k tomu, co jste říkali dnes dopoledne, když jste diskutovali o Sýrii. Když se setkáte se svými partnery v regionu, ať už jsou to vedoucí představitelé, občanská společnost, političtí představitelé různých politických stran, Nikdo už nehovoří o mírovém procesu v izraelsko-palestinském konfliktu. Už to není na seznamu těch hlavních témat, o kterých hovoří média, jde teď o Sýrii, o Jemen, o Libii. O radikalizaci, ke které dochází na různých místech ale velmi málo nebo téměř nic se neříká o mírovém procesu na Blízkém východě. A kvůli této situaci se francouzi rozhodli, že zahájí tuto iniciativu, protože jsme měli pocit, že takováto situace je zaprvé velmi nebezpečná pro zájmy všech, nejen obou stran a zemí v regionu, ale také pro Evropu a pro mezinárodní společenství jako takové. Kromě toho si myslím, že ten status quo může být zavádějící, může vyvolat dojem, že jsme v situaci, která by takto mohla pokračovat eh, bez eh, příliš eh, velkého nebezpečí nebo ohrožení stability, ale skutečnost podle mě se ubírá úplně opačným směrem. A já si myslím, že je to důležité a to bylo také cílem francouzské iniciativy, abychom všem připomněli, že pokud nebudeme brát eh, tuto věc tak vážně, jako jsme to dělali ještě před pár lety, tak eh, v následujících měsících a letech bychom mohli narazit na spoustu problémů. A právě o tom je ta francouzská iniciativa. Má především dva cíle. Za prvé, vrátit eh, řešení v podobě dvou států na mezinárodní agendu a učinit z toho znovu téma k veřejné diskuzi. I pro různé iniciativy. A za druhé, doufáme, že se nám podaří vrátit to řešení v podobě dvou států na správnou cestu. To znamená, že bychom nechtěli zahajovat nový proces, protože mnoho procesů už běží, ale začít takovým způsobem, který by znovu umožnil aby to řešení v podobě dvou států bylo znovu nahlíženo stejným způsobem, jako tomu bylo v minulosti, zeměmi v regionu, dalšími zeměmi. A ad hoc eh, styčný výbor, který řeší ekonomické záležitosti. Znovu jsme tedy zdůraznili důležitost řešení v podobě dvou států, abychom eh, mu dali nový impuls. Možná jste viděli různé zprávy nebo průzkumy veřejného mínění o řešení v podobě dvou států. Dělali se tyto průzkumy v Izraeli i v Palestině a vždycky přicházejí se stejným hodnocením. Za prvé, je zde pořád ještě velká většina pro toto řešení. Dvě třetiny lidí, kteří odpovídali na tento průzkum, řekli, že řešení v podobě dvou států je pořád tedy životaschopnou možností. Ale dnes je nerealistické. Nemůže být implementováno, takže se zdá být opravdu naivní, že by toto bylo jediné řešení, které by se dále prosazovalo. A samozřejmě ten, ta propast mezi nadějí a realitou je často živnou půdou pro problémy, krize, zoufalství a tak dále. A právě proto jsme si říkali, že s tou svou iniciativou to musíme znovu tedy vrátit na pořad jednání mezinárodního společenství a posunout věci ku předu. Jak to děláme? Ta naše iniciativa se liší od těch, které jsme viděli v minulosti, protože se nesnaží za každou cenu znovu zahájit přímá jednání mezi oběma stranami. Víme, že čas proto není zralý v současné době a nutit obě strany k tomu, aby se sešly u jednacího stolu, by nebylo úplně vhodné. Jde nám o to, že se snažíme znovu neobjevovat Ameriku. Už je tady spousta procesů, které běží, je zde spousta myšlenek a principů, které už existují a není skutečně potřeba znovu vynalézat věci, které už existují nebo je nějakým způsobem duplikovat. Ani se nesnažíme za každou cenu prosadit řešení. Realita je taková, jaká je, v terénu mezi oběma stranami. Víme, že také velmi brzy do toho vstoupí nová americká vláda a bude potřebovat čas na to, aby rozhodla, jak budou postupovat v této věci. Víme také, že jiní partneři se budou možná o něco pokoušet, takže jde o to nesnažit se něco vnutit někomu, ale dosáhnout toho, že všichni budou souhlasit s myšlenkou, že znovu musíme začít věnovat pozornost této otázce. A další věc, třetí věc je, že se nesnažíme být exkluzivní. My jsme už od začátku říkali, že pokud někdo jiný má nějaké dobré nápady, pokud se chce připojit, pokud se chce o něco pokusit, tak ať to udělá. A od chvíle, kdy jsme zahájili svou iniciativu, když jsme se tedy snažili oživit to řešení dvou států, tak jsme viděli, a Fernando o tom také hovořil, že Egypt, Rusko, americká vláda, tedy ta odcházející americká vláda, že do toho vstoupili, snažili se něco dělat. A měli jsme velmi dobrou zprávu kvartetu, která je velmi užitečná, myslím pro nás, pro všechny. A teď zde máme i iniciativu z palestinské strany, Jedná se o rezoluci Rady bezpečnosti OSN ohledně osad. Znovu tedy ta naše iniciativa se rozhodně nesnažila bránit ostatním v tom, aby jednali. Musí zde být ovšem dobrá koordinace mezi námi všemi, ale nemáme žádný problém s tím, aby se do toho vložili i jiní partneři. Co se snažíme dělat a co doufáme, že bude ten konečný výsledek? Když jsme uspořádali tu schůzku v červnu v Paříži v rámci rámcové iniciativy, tak jsme říkali, že do konce roku chceme mít ten konečný koncept, budeme mít tedy konferenci, ještě nemáme datum, ale konferenci, která by proběhla ještě před Vánoci před eh, prázdninami je vždycky těžké najít správné datum, ale snažíme se. Na této konferenci se pokusíme o tři věci. Za prvé, silný politický závazek ze strany všech zúčastněných, silný politický závazek ve prospěch řešení v podobě dvou států a principu, které na kterých toto řešení spočívá. Principy, pokyny, referenční termíny, které byly přijaty už od roku 1967. Ať už eh, v rezolucích Rady bezpečnosti OSN nebo v jiných dokumentech, v cestovní mapě kvartetu, to byl velmi důležitý dokument, anebo zvací dopis Jamesa Bakera na madridskou konferenci a tak dále. Mohli bychom zmínit celou řadu dalších dokumentů. Budeme na tom pracovat ještě do konference, abychom měli dobrý, pevný základ, který všem připomene důležitost toho, co chceme dosáhnout. Také chceme odkázat na arabskou mírovou iniciativu, kterou zde zmínil Fernando. Ta je teď trochu ve slepé uličce, takže také zde se díváme na to, jak jim pomoci, jak tuto iniciativu znovu nastartovat, protože je důležitá. Je základem pro možné kompromisy, možná porozumění mezi oběma stranami a všemi aktéry v regionu. A myslíme si, že musíme najít způsob, jak to prosadit, aniž bychom požadovali od obou stran nějaké ústupky, protože oni na to nejsou připraveni, nejsou ochotní. Arabská mírová iniciativa je už z roku 2002. Od té doby tedy existuje, ale nic moc se v jejím rámci neděje. Druhým bodem je podívat se na to, jak bychom mohli vytvořit eh, správné podmínky prostřednictvím konkrétních praktických návrhů, které bychom předložili a které by nám umožnily vytvořit eh, to správné prostředí, které by napomáhalo tomu řešení v podobě dvou států. Jde zde o hospodářský rozvoj, jak na to můžeme pracovat, abychom ukázali, že mezinárodní společenství je tady a že rádo pomůže ve vytvoření toho správného hospodářského prostředí, které nám umožní pokročit. Musíte si uvědomit, že když hovoříme o palestinské hospodářské situaci, takže tady jsme také ve slepé uličce. Tady dochází k ústupu, k poklesu, pokud jde o e, veřejný dluh, e, o nezaměstnanost. Všechny tyto ukazatele se ubírají tím špatným směrem, takže na tom je třeba pracovat. Je také o to podívat se, jak je možno pomoci palestinské samozprávě posílit e, své státní kapacity. Už je zde spousta mezinárodní pomoci, ale jak to lépe koordinovat? jak lépe soustředit síly, jaké jsou potřeby na palestinské straně a samozřejmě na tom úzce spolupracujeme se svými palestinskými partnery, aby měli pocit, že tento proces je také jejich procesem. Také jde o to oživit veřejnou debatu na obou stranách, jak izraelské, tak palestinské, z důvodu, který jsem uvedl před chvílí. Organizace občanské společnosti na obou stranách eh, ztratily víru, důvěru v řešení v podobě dvou států a my jim musíme pomoci přispět k tomu, aby se oživila veřejná debata a aby se obnovila ta důvěra. A třetí bod, třetí výstup, kterého bychom rádi dosáhli na této konferenci, kterou, jak jsem říkal před chvílí, uspořádáme v průběhu týdnu, je, aby po tomto zasedání následovaly ty správné kroky, aby ti, kteří mají skutečný zájem o mírový proces, ať už v Radě bezpečnosti OSN, kvartetu nebo někteří z našich hlavních partnerů, nová americká vláda, ruská strana a další, aby do toho vstoupili a v určitém směru to přebrali po Francii, pokračovali v té iniciativě, kterou jsme přijali, aby to řešení v podobě dvou států bylo zpět na pořadu jednání. Možná se vám zdá, že je to příliš úzce zaměřené, ale když se podíváte na debaty, které probíhají v terénu, tak zjistíte, že je to to nejdůležitější téma, které musíme řešit, eh, ta největší výzva. Pokud se nám podaří toto téma znovu oživit, eh, tak eh, můžeme doufat, že pomalu, postupně mírový proces najde trošku nové energie. To je z mé strany vše, pane předsedo. Děkuji a slovo má teď pan doktor Ben Meir jste za posledních 25 let sledoval tuto situaci, viděl jste takových eh, velmi nadějných eh, momentů a také zažil řadu proher. Děkuji, pane předsedo. Eh, je pro mě ctí být ve společnosti pana Vimonta a pana Panterineho. Už jsem měl s oběma pány tu čest vícekrát a velmi si e, vážím toho, co tady zaznělo a zhodně e, e, těmi argumenty, které zde byly předloženy, souhlasím. Dovolil bych si udělat takový úkrok zpátky. Zásada řešení přes eh, dvou, eh, dva státy. Proč o tom hovořím jako o jediné možnosti? Ono to v podstatě vyplývá z jedné věci, z spolužití, koexistence. Palestinci a Izraelci prostě, ať už se jim to líbí či eh, ne, musí existovat vedle sebe. Je to to nejlepší řešení. To znamená, že pokud tady nebude řešení dvou států, tak ta spoluexistence bude neudržitelná a samozřejmě to, co teď je, nevydrží věčně a právě je třeba si uvědomit, že obě strany spolu musí e, nažívat i nadále a není z toho úniku. Jsou tady určité problémy. Musíme si položit otázku, proč od roku 1967 od, od, proč od 70. let, tedy víc jak 50 let, se obě strany nedobraly nějaké dohody? To je základní jednoduchá otázka, která se zaslouží odpověď. A tady bych odpověď rozdělil e, do dvou e, částí. Za prvé jsou e, ty Eh, současné eh, podmínky ve středním, na Středním východě. Eh, podle mého názoru tedy požádat strany, aby si opět sedli ke stolu a začali jednat, eh, tak to prostě stroskotá, protože se stačí podívat na situaci v regionu. Eh, prostě izraelská vláda dnes není oddána myšlence eh, řešení přes dva státy. Spodíváme na rozdělení křesel v izraelské vládě, tak jsou tu ministři, kteří volají po tom, aby se tato, ten, tento typ řešení tento návrh úplně smetl ze stolu, takže tady prostě neexistuje ta angažmá ze strany současné izraelské vlády směrem k řešení dvou států. A teď se musíme také za druhé podívat na izraelskou opozici. Politická opozice v Izraeli dnes prostě není v situaci, kdyby mohla eh, vládu přitlačit ke zdi eh, a Eh, to bude patrně trvat až do roku 2019. To znamená, že se eh, eh, ta opozice blíží víc a víc ke středu a napravu od středu. Takže to je prostě danost. Třetí věc, kterou bych chtěl zmínit, je následující. Arabský, arabské státy. Dnes, dejme tomu, by samozřejmě arabské státy rády viděli konec konfliktu mezi Palestinou a Izraelem, ale mají mnohem více starostí se svou vlastní bezpečností třetí eh, země zálivu a další eh, ze své perspektivy vnímají Izrael jako eh, bojovníka v první linii proti Iránu a dalším a prostě nevidí důvod na e, nějaké řešení palestinsko-izraelské otázky tlačit, protože teď je situace prostě jiná z jejich perspektivy. Tyto státy nejsou také připraveny e, si sednout ke stolu a tlačit, tlačit na ten mírový proces. A pak se musíme podívat na palestinskou e, zprávu Tady prostě bohužel eh, v řadách palestinské zprávy není vůcovská postava, není zde osobnost, nejsou zde osobnosti, které by ten proces vzali eh, pevně eh, do rukou. Prostě je tady Hamas, je tady palestinská samozpráva a nevidí možnost ani oni se posadit ke stolu, a e, i z tohohle hlediska prostě nemůžeme očekávat nějaký výrazný posun ze strany palestinské e, e, samozprávy. A pak je tady ještě otázka nové nového vedení ve Spojených státech. Za pár týdnů tady budeme mít nového prezidenta a my prostě nevíme, jaká e, bude pozice Spojených států e, teď, když bude Trump prezidentem vůči Izraeli, vůči Blízkému východu. Ovšem víme jednu věc. E, prezident Trump se prostě nezapojí do žádného procesu, kde by nebyla jakási dobrá šance na úspěch. Takže on si hodně, hodně rozmyslí, Eh, konkrétně angažmá v tomto konfliktu, než eh, do něj eh, vstoupí. V mezičase bude samozřejmě sledovat tu, ten postoj svého předchůdce. Na to musíme myslet, to znamená, že pokud budeme chtít nějak znovu oživit eh, palestinsko-izraelský dialog, eh, tak musíme si zajistit, že tady bude americká podpora. Bez přímé americké podpory a účasti se ten proces nepo, nevydá tím směrem, který eh, bychom si přáli. A poslední věc je možná úplně nejdůležitější a velice málo byla tato věc diskutována až do posud. Je to sociologická dimenze dimenze palestinsko-izraelského konfliktu. Musíme pochopit jednu věc. Ať už si myslíme eh, cokoliv o nějakých praktických otázkách, aby se ten proces eh, pohnul ku předu, tak jsou tady sociologické překážky, které znemožňují oběma stranám, aby dospěli k těm ústupkům, které vědí, že budou muset eh, udělat. To znamená, jak vlastně modifikovat historickou, ten historický narrativ, co nám náboženský narrativ, co ideologický narrativ. Obě strany byly indoktrinovány jiným směrem, to znamená, dnes nejsou připraveny na ty nutné úspěvky, ústupky, protože eh, prostě jim byly vykládány určité věci pořád a pořád. Eh, Izrael říká, že prostě Jeruzalém bude eh, hlavním městem Izraele a nebude součástí Palestiny. Palestinci budou trvat na právu na návrat. Jsou tady prostě určité určité témat, eh, eh, určitá témata. My víme, že se s tím bude muset hnout, nicméně publikum je indoktrinováno v tom smyslu, že tady věci jsou tak, jak jim bylo na obou stranách říkat. No a eh, měnit ten narrativ, měnit myšlení bude třeba, protože bez toho se nic nepohne, ať už do toho vložíme jakékoliv úsilí. Takže já mám takový návrh, aby dřív, než se e, znovu naváží na e, nějaká jednání, je tady jedna podmínka sine qua non a to je proces usmíření. Proces usmíření musí odpovědět na tři hlavní otázky. Musí tady být nastolena důvěra. V současné době je tady důvěra na bodu mrazu. Je to nulová důvěra. Musíme prostě přijmout určitá opatření e, mezi lidmi, musíme zmírňovat ten nedostatek důvěry či přímo nedůvěru mezi lidmi. Druhá věc, eh, určitý, určitá míra nebez, eh, nedostatku bezpečnosti. Jak zajistit, aby Izraelci si eh, připadali ve větším bezpečí? Jak zajistit, aby si tak připadali palestinci? Protože ten nedostatek bezpečí je pocit, který obě strany mají a který jim brání v tom pohybu vpřed. A pak je tady také ještě třeba zmírňovat určité iluze. Iluze, které mají jak palestinci, tak eh, Izraelci. Takže na jedné straně u palestinců je Hamas, na druhé straně je tedy ten eh, postoj napravo od středu a obě strany eh, se zakopaly ve svých zákopech a nechtějí se hnout. Obě strany musí pochybit, že koexistence je nevyhnutelná a že jinak to nepůjde. Aby toto bylo dosaženo, tak prostě potřebujeme proces usmíření. A proces usmíření podle mého názoru znamená tři věci. Jsou tady určité aktivity, to je ta první úroveň,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 od lidí k lidem. Já tady nemám čas se tomu nějak podrobně věnovat, ale rád odpovím případné dotazy. Jde o to, že neoddělitelnou částí eh, tohoto procesu usmíření <laughs> je prostě to, že obě vlády musí přijmout opatření, aby uvolnili tak trochu páru, aby vypustili páru, aby se eh, tady eh, možná prostě nemuseli nutně dělat nějaké nutné ústupky, ale drobnosti, které by připravili připravili půdu pro ostatní. Dále, jaký politický rámec by měl být prosazován během tohoto procesu usmíření? to bude trvat minimálně dva roky. A je to ta arabská mírová iniciativa, podle mého názoru, která musí být tím hlavním rámcem, který má tento proces zaštítit, zastřešit, protože jakákoliv iniciativa, která nebude mít plnou podporu a účast arabských zemí, nemůže uspět. Hodně z nás si stále ještě myslí a kvartet že kvartet je stále ještě součástí té odpovědi. Já osobně si upřímně myslím, že pokud chceme tento proces, tímto procesem pohnout ku předu, takže musíme začít myslet trošičku jinak a musíme oživit a posílit arabsko, arabskou mírovou eh, iniciativu a v tomto směru ta francouzská iniciativa eh, může hrát zásadní roli. Já se k tomu teď vyjádřím. Myslím si, že, by to, eh, že to je naprosto zásadní, velmi významné. Měli bychom v tomto směru jít ku předu, mělo by se to opravdu stát. A otázkou je, kdy a jaká by měla být eh, obsahová stránka té konference. Můj drahý přítel zde, pan Vimon, by rád, aby se toto přihodilo již do nějakých dvou, tří týdnů. Já si myslím, že toto organizovat ještě před Vánocemi, aniž bychom věděli, jak bude, eh, jaký bude postoj budoucího prezidenta eh, Spojených států Trumpa, to by nebylo úplně, úplně žádoucí. Myslím, že potřebí více času, abychom to důkladně eh, připravili, protože já si myslím, tím, že tato iniciativa podporovaná Evropskou unii by neměla eh, být neúspěšná. Neúspěchu se musíme opravdu za každou cenu vyvarovat, protože pokud by došlo k neúspěchu, tak bude obrovsky obtížné ten proces nastartovat eh, poté znovu, když už za sebou budeme mít eh, jeden propadák. Druhá věc je, jaký měl být pořad jednání. Tato tento pořad jednání eh, francouzsko-francouzské iniciativy by se měl zabývat eh, tím krátkodobým střednědobým eh, plánem na dva roky dopředu. Podle mého názoru Trumpova vláda se nebude schopna alespoň po určitou dobu z kraje soustředit na tento konflikt, protože Trump ze své perspektivy bude mít trochu jiné priority. A pokud to prostě nebude vnímáno jako urgentní záležitost, tak to dá trochu stran stranou. Ale je třeba to vnímat jako určitou šanci pro Evropskou unii, pro eh, francouzskou iniciativu využít této eh, lhůty, tohoto období 18 měsíců, dvou let, připravit eh, vlastně půdu pro zcela zásadní jednání obou stran. A proto si myslím, že tato eh, unijně francouzská iniciativa je kriticky zásadní eh, a je třeba na sebe vzít tuto roli a připravit eh, podmínky pro Eh, ta zásadní jednání. Ta francouzská iniciativa je velice, velice eh, zásadní a některé věci musí být připraveny v čase. Dovedu si představit pár eh, bodů. Je třeba vyvinout určité úsilí pro to, aby Izraelci také prostě přijali tu myšlenku arabské mírové iniciativy. Netanyahu ostatně už naznačil, že určité prvky té iniciativy se mu zamlouvají a je třeba také vyvinout úsilí a přesvědčit Hamas, že arabská mírová iniciativa za to stojí. Eh, Katar, Turecko, které má velmi dobré vztahy s Hamasem, ty by nám mohly pomoci, abychom Hamas přesvědčili, že je třeba jít tímto směrem. Eh, takže Eh, úsilí je třeba vyvinout pro to, aby se tento problém eh, zmírnil. Pokud Hamas a další extremistické skupinu eh, budou prostě jednat proti Izraeli, tak budou vlastně hrát do karet té pravici a E, budou říkat, proč tady dělat nějaké ústupky, když nás chtějí Izraelci vlastně všechny postřílet, pozabíjet. Takže francouzi Unie má teď, mají teď určitý prostor na to, aby připravili e, tu půdu pro jednání, aby se tady nastolili vztahy mezi lidmi na obou stranách, aby se vytvořil postupně ten rámec, který by byl podporován mezinárodním společenstvím, konkrétně arabskými státy, aby také Izrael to vzal za své a zcela určitě i Hamas Hamas a pak budeme v situaci, kdy budeme moct začít s procesem, v rámci kterého se obě strany budou moct posadit za stůl a začít jednat. Do té doby nevíme, co se bude stát, co se může stát v těch dvou letech, ale mohu vám kategoricky říct, že stávající vedení na obou stranách není v situaci a nebude v situaci, aby eh, prostě poskytlo nějaké záruky, aby přijalo určité ústupky a aby se věci posunuly. Takže to je jedna věc a my tím pádem musíme začít myslet jinak, nově eh, využít francouzskou iniciativu jako úspěšný nástroj, který připraví půdu pro ta jednání. Je to zlatá příležitost eh, vzhledem k tomu, E, jaká je situace vzhledem k tomu, e, jak je to načasované ve Spojených státech, e, vzhledem k tomu, že ani jedna strana na Blízkém východě není připravena k těm nutným ústupkům v tuto chvíli a právě proto Unie a Francouzi teď mohou hrát a musí hrát zásadní roli. A až přijde ten vhodný čas do 18 měsíců, do dvou let, tak možná budou, bude, nám bude nasloucháno ze strany palestinců a Izraelců mnohem víc, mnohem vážněji, e, až budeme říkat, že e, řešení dvou států je jediné praktické řešení, e, které Izraeli poskytne tu nejvyšší míru bezpečnosti a které také bude vlastně řešit v palestinské aspirace tak, aby vznikl svobodný stát, který bude žít v míru ve vedle souseda Izraele. Toto není nějaký luzný sen, ono se to opravdu může stát, může se to uskutečnit, ale musíme tady mít specifické eh, aktivity cílené k tomu eh, eh, konečnému cíli. Víme, proč Obamovi a jeho vládě to dvakrát nevyšlo, proč to nevyšlo jinde. Prostě žádné z těch zúčastněných stran Eh, si neuvědomili, co je opravdu nutné, aby se změnilo v myšlení lidí, ve veřejném eh, názoru, aby bylo možno se eh, posadit za jeden stůl a Eh, vnímat se jako partneři, jako partneři a sousedé, kteří mohou žít vedle sebe v míru a bezpečnosti. Já myslím, že to je ten konečný cíl a je možné ho dosáhnout, pokud k němu budeme přistupovat postupnými kroky, velmi obezřetnými kroky. Paní Kanity. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji, pane předsedo. Vidím zde určitý protimluv mezi dvěma z tří řečníků. Pan eh, velvyslanec Gentilini a eh, pan eh, profesor si trošku protiřečí, protože pan Gentilini zdůraznil význam přítomnosti USA pro mírový proces a na druhou stranu pan profesor mluvil o nepřítomnosti USA Eh, aspoň prozatím, vzhledem k administrativním a politickým změnám tam. A eh, vnímá to jako příležitost pro Evropskou unii, eh, že by tedy tato mohla hrát rozhodující nebo alespoň velice vlivnou roli. Já osobně se znalostmi, které všichni máme, jsem spíš skeptická. A ráda bych se vás obou zeptala, Jaké je vaše, jaká je vaše předpověď, prognóza, nevím, pro politiku Trumpa na Blízkém východě a co se stane s tím řešením dvou států? Děkuji. Děkuji. Pan Parňou má slovo. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat eh, všem třem hostům za jejich eh, referáty zde dnes eh, ve výboru AFET. To načasování je velice příhodné. Několik týdnů před novou francouzskou iniciativou, jak řekl Pierre Vimon, a také několik dnů po zvolení prezidenta Trumpa, které sebou nese určité nejasnosti či nejistoty a chci také e, poděkovat za pozitivní reakci na e, tento můj návrh vybrat e, si tento moment pro naší diskuzi. V roku 2017 je plný symbolů. Je to stoleté výročí deklarace Balfour, 110 let od rozdělení Palestiny, 50 let od usnesení 242. Takže rok 2017 je rokem symbolickým a já se domnívám, že víc než kde jindy nás toto také eh, by mělo vést k eh, hledání konkrétních řešení, jak se také naznačili. Eh, je třeba také pravdou, je také pravdou, že zvolení Donalda Trumpa je i šancí pro Evropu, protože Spojené státy státy nejsou v tuto chvíli připraveny eh, se podílet na řešení konfliktu. Naše odpovědnost jako Evropanů je větší než kdykoliv předtím. A také tak to bylo e, řečeno e, e, v, souvislosti s francouzskou iniciativou. Mám čtyři dotazy. Problém dnes je problém vůdcovství. Ať už jste palestinci či Izraelci, ani Mahmud Abbas, ani Netanyahu nemají sílu prosadit dohodu. Jakákoliv dohoda o míru by přivedla pát vlády, která by ho podepsala. To znamená, že je prostě vyloučené, aby se teď lidé posadili za stůl a e, řešili věci. A Alan Benmer to také správně připomněl. E, jak tedy iniciativa e, typu francouzské iniciativy s podporou Evropské unie by mohla pomoci tak trochu překlenout tento problém nedostatku vůdcovství v regionu? To je první dotaz. Za druhé, Eh, řešení dvou eh, států se zdá být ambiciozním politickým cílem. Bylo to také připomenuto eh, vzhledem k tomu, že pokračování kolonizace znejistuje průchodnost palestinského státu. Poslední zpráva kvarteto byla z tohoto hlediska jednoznačná. Jak Unie může tyto věci ovlivnit ohledně zastavení kolonizace například? Jak to vnímat e, budeme tedy, e, a jak, jak to vypadá s označováním výrobků, e, které byly vyrobeny eh, na eh, kolonizovaných eh, územích, tak jak to bylo rozhodnuto. Za třetí, konference. Otázka pořadu jednání bude zásadní, už to tady také bylo řečeno. Kromě toho, co bude konkrétně diskutováno, je tu další otázka. Přijede Izrael, protože víme, že Netanyahu je pod tlakem vlády, aby nejezdil. Co nám můžete říct ohledně přítomnosti pana Netanyahu či nepřítomnosti pana Netanyahu? A také bylo řečeno, že je jasné, že mírový proces musí být e, realizován prostřednictvím arabské mírové iniciativy, iniciativy která je jedině e, koherentním rámcem pro takovýto postup. Víme, že některé arabské státy váhají s aktualizací této iniciativy, takže by mě e, zajímalo, zda někdo z vás by mohl hovořit o možnostech, které tady jsou proto, aby arabské státy akceptovaly tuto myšlenku arabské mírové iniciativy. Je to zásadní, e, protože pokud budeme mít e, toto, tak e, bude větší šance Eh, a to ještě nemluvím o radikálnějších frakcích, které samozřejmě existují na obou stranách, jak to také Ben Mayer ve svém příspěvku eh, připomněl. Mr. Jurek. Teď má slovo pan Jurek. Bardzo dziękuję. Děkuji. Musíme celou dobu mít na mysli mír. Protože ta situace neustálého konfliktu je neúnosná pro všechny. Izrael vznikl proto, aby zajistil mír židovskému národu a toto je neúnosná situace pro židovské společenství v Izraeli. Je také neúnosná pro muslimsko-arabskou společnost, protože všichni tedy čekají na to řešení dvou států. Ta situace je hrozná, na to nesmíme zapomínat a také pro křesťanskou menšinu v arabském světě. Ovšem, když budeme chtít dosáhnout míru, potřebujeme mírové podmínky. A mně se zdá, že dnes jdeme nejhorší z možných cest. Tím, že tu otázku míru ve svaté zemi stavíme na mezinárodní úroveň, to je vlastně přesvědčování palestinské strany o tom, že je všechno v pořádku, že jsou věrohodným partnerem. My hovoříme o tom, že jeden či onen ministr v Izraeli říká to či ono na téma řešení dvou států, ale nevidíme, co se děje v Gaze. V Gaze padla vláda Hamásu a co jsme slyšeli na poslední schůzi Gaza je politickým orgánem, který má despotickou vládu, která nedodržuje lidská práva. Je to vláda, která je hrozná pro menšiny ve společnosti. A my říkáme, no co, představte si, že teď, zítra, za těchto podmínek, jaké existují, vznikne palestinský stát. Ten stát bude vlastně padlým státem od nulté hodiny své existence. Někdo tady říká, že tady vystupuji proti postulátu, který jsem uvedl na začátek. To není pravda. Chceme-li mír, chceme-li mírové podmínky, musíme tu arabskou palestinskou stranu přesvědčit o tom, že je třeba, aby splnila určité podmínky. Oni potřebují politickou reprezentaci, protože teď mají vlastně dvě dva státy, nejsou suverénní, ale mají dva státy. Za druhé, musí být důvěryhodní, pokud jde o mír se svým okolím, především s Izraelem, a musí být důvěryhodní, pokud jde o úctu a dodržování právního státu v tom státu, kde by měli tedy vládnout. To znamená, že my zde vlastně tím svým postupem vytváříme takovou falešnou iluzi, že máme co dočinění se dvěma důvěryhodnými partnery, kteří můžou uzavřít mezi sebou mír. A to je ale falešné, to bychom neměli vysílat takovéto poselství. Potřebujeme porozumění ve svaté zemi. Mezinárodní názor samozřejmě musí sehrát určitou roli, ale není to tedy politický tlak a není to řešení této otázky na mezinárodní úrovni. Pokud půjdeme tímto směrem, tak vzdalujeme perspektivu míru, místo toho, abychom ji přibližovali. Děkuji. Uh, thank you and now... Děkuji. A teď paní Woutmans, prosím. Dankjewel mevrouw de voorzitter en eh, excellente sprekers voor Děkuji paní předsedající. Děkuji všem excelentním řečníkům za jejich prezentace. Ne, že by to byly samé dobré zprávy. Já si nemyslím, že bychom viděli nějakou pozitivní vizi do budoucna. Já mám několik konkrétních otázek. Minulý týden ve Štrasburku proběhla debata s vysokou představitelkou Mogheriniovou na toto téma. Měli jsme možnost se eh, ptát na několik otázek. Já bych ty své ráda zopakovala pro vás. Zaprvé, nikdo nic neříká o tom, co uděláme s projekty financovanými EU a které byly teď zničeny. Eh, to je něco, co já opakuji už po několikáté. Jsou to infrastrukturní projekty, které byly zbourány. A myslím si, že je na místě vyslat Izraeli signál, že když tyto projekty budou eh, věč, eh, ničit, tak platí princip, když si to rozbiješ, tak se o to postarej. A měli by vracet peníze, které jim byly dány na to, aby ty projekty v první řadě postavili. Že ano? Potom je zde celá řada mírových iniciativ a vyjednávání, která probíhají, ale e, pokrok je veškerý v podstatě žádný, nebo alespoň není viditelný. A za takové situace se chci zeptat, zda by Evropská unie e, neměla dát třeba paní Mogherini nějakou roli, tím, že by se u ní združily naše zdroje, čímž bychom třeba mohli dosáhnout určitého termínu, protože čekáme na ten mír už strašně dlouho, je neuvěřitelné, že stále není na místě. Děkuji. Teď má slovo pan Hadži Georgiou. Thank you, Mrs. Děkuji, paní předsedající. Já jsem přesvědčen, že to, co tady děláme, je pouze mluvení. Nikdo nemá dost cíly na to, aby cokoliv protlačil. A to ani nikdo z pánů tady v panelu. Chtěl bych pogratulovat zástupcům Francie za jejich návrh, ale e, souhlasím s panem profesorem, který říká, že to připravujeme moc brzy. Možná by bylo na místě to trošičku odložit. E, je zde někdo, kdo by zde byl tak odvážný, aby řekl, že Izrael nechce vůbec žádné řešení? Eh, zejména teď, po té, eh, co byl zvolen v USA nový prezident, si Izrael připadá svobodnější v tom, že si vlastně může dělat, co chce, může bourat domy, může vystěhovávat tisíce palestinců z jejich domovů. V nedávné době to je více než, za nedávnou dobu to je více než 1500 lidí. A může si zakládat nové osady eh, v oblastech, kde eh, žili palestinci. Dokonce i budovy, které byly postaveny z peněz EU, jsou bourány a jsou nahrazovány osadami pro Izraelce. No, takže má otázka je, je zde na planetě nějaká síla, nějaká moc, která by s tím něco mohla udělat? Bez ohledu na to, že e, stávající síly podporují spíše izraelskou vládu v tom, aby se dále ubírala stejným směrem jako už celá léta. Pan e, profesor říkal, a tím už končím, že možná Turecko má nějaké páky na Hamas a aby jim řekli, jak se mají v té otázce chovat. Myslíte si, že by se z Turecka mohl stát, stát Hamásu? Jak můžeme očekávat, že budou nějakým způsobem kvalitně radit Hamasu? A když jsme slyšeli, že Hamas pracuje na destrukci Izraele, tak přece není žádné řešení. Já souhlasím s tím, že to Hamas tvrdí, ale jsou to přece Izraelci, kteří to dělají, kteří se snaží Palestince zničit. A dovolte mi to říci ještě jasněji. Žádné řešení nebude navždy. Nesmíme zapomínat, že během útoku Izraelců na pásmo Gazy zhruba eh, před dvěma lety, pokud si dobře vzpomínám, zabili víc než tři tisíce lidí. A to za dva měsíce. Ale nezapomínejme, že za stejné období Palestinky porodili stejný počet malých palestinců. Děkuji. Paní Diron má slovo. Merci, eh, madame la... Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za všechno tato eh, vysvětlení. Eh, zajímavá ale zároveň trochu skličující, především co se týče aktivit Evropské unie. Samozřejmě jsou tady ty geopolitické analýzy, různé důvody k tomu či onomu. Vy jste je občas velmi brilantně vysvětlili ohledně reality v terénu. Já bych se s dovolením rád vrátil ke kapacitě Evropské unie, protože jsme zde v Evropském parlamentu. Chtěl bych se vrátit k Evropské unii a její schopnosti eh, aktivně jednat ve dvou oblastech. Slyším ta vysvětlení, která nám tady byla podána v tom smyslu, že je třeba eh, věci zlepšit a tak dále a tak podobně. A mám takový pocit, možná, že se mílím a vy mi to prokážete a já budu ostatně spokojený, Eh, mám takový pocit, že jeden z partnerů Evropské unie, konkrétně izraelská vláda, eh, se nezajímá než eh, poměrně vlažně tě, o ty klamavé, na, na, na, o ty klamavé Eh, prostě kroky ze strany Evropské unie. Teď konkrétně myslím pouze eh, na, eh, na třeba ty výrobky z roku 2012, už se o tom jednali, pak v roce 2015, hovořili jsme o tom, rozhodli jsme se, že prostě ty výrobky z těch zabraných území nemohou do Evropské unie jinak než takto označené a e, protože tyto kolonie z, mezinárodního, e, z hlediska mezinárodního práva nejsou e, uznávány, tak prostě nemohou tyto výrobky z té, této provenience být vnímány jako předměty těch příslušných obchodních dohod. Takže otázka je hmm. následující. Ptám se na toto. Evropská komise je přece obecně řečeno strážkyní dodržování smluv já si samozřejmě uvědomuji, že pracujete na těch smlouvách, vím, že to stojí hodně energie, ale já teď mluvím konkrétně o tomto tématu. Ptám se, zdali Evropská unie konkrétně se zabývala eh, vlastně Eh, uvedením v chod eh, toho postupu, který byl rozhodnut v roce 2012. Co o tom víme? Jsou tady nějaké výsledky? Já teď vím pouze to, že ve Francii se mohou například dobrat vína, které je ze Samary eh, v Judeji. A je to tam napsáno černé na bílém. Takže tolik asi první otázka. Druhá bude stručnější. Víte, že určitý počet těch Eh, zničených eh, škol, eh, vodovodních cisteren a dalších zařízení je způsobeno rozhodnutím izraelské vlády. To by mě docela zajímalo, zdali Francouzsk- Evropská unie bude žádat o kompenzaci za tyto zničené objekty, které financovala. A tady se přece jedná o značné, značné částky. A pokud se k tomu izraelská vláda nechystá, tak já se ptám, proč o, tuto, eh, proč o objem těchto finančních prostředků neskrátit naší pomoc Izraeli, kterou poskytujeme. A úplně naposled, eh, Laurence Fabius, tehdejší ministr eh, zahraničních věcí, Eh, eh, naznačil, že uznání palestinského eh, státu je prostě přímo či nepřímo spojena s účastí Izraele na jednáních. Pokud by se tedy Izrael neposadil ke stejnému stalu, tak já se ptám, zda-li francouzská vláda má tedy v úmyslu dodržet slovo, které bylo takto formulováno francouzským ministrem zahraničních věcí. Eh, Mr. Adak. Děkuji, pan Adaktus má slovo. Thank you, Madam Chair. Uh, I... Děkuji, paní předsedající. Já mám dvě otázky. Pokusím se o stručnost. První otázka je nad pana Vimonta. Podle Palestinského centra pro eh, průzkumy mínění pouze 33 palestinců podporuje pozici své vlády která podporuje francouzskou iniciativu 35%, říká, že iniciativa splňuje požadavky palestinců. Vzhledem k těmto číslům, k tomuto nedostatku podpory na obou stranách, jak můžete v této iniciativě pokračovat? A druhá otázka pro pana Gentilínyho. Pan Mahmud Abbas opakovaně odmítl znovu zahájit bilaterální mírová vyjednávání s Izraelem, ačkoliv izraelský premiér jej přizval k zahájení eh, vyjednávání bez jakýchkoliv dalších výhrad. Pan Netanyahu rovněž vyjádřil ochotu přijet do Ramaláhu a promluvit před palestinským parlamentem. Pana Abáse vyzval k tomu, aby promluvil před izraelským parlamentem. Takže jak EU a komise, jakožto největší dárce pro palestinskou samozprávu, vyvíjí na palestinské vedení tlak, aby se bezodkladně vrátilo k mírovému, mírovému vyjednávacímu stolu. Děkuji. Děkuji. A teď bych dala slovo panu Freundovi. Děkuji, paní předsedající. Zrovna včera proběhla úžasná večeře se skupinou mladých izraelských a palestinských vůdců. Co bylo naprosto jasné, bylo, že i když sedí ve stejné místnosti, dělí je od sebe celé oceány. A proto je tak důležité, abychom eh, znovu navázali důvěru v to, že usmíření je to první a nejdůležitější, jak říkal můj drahý přítel Ben Mayer. Ale rád bych se zeptal na něco, co se týká dvou amerických prezidentů. Ehm, vlastně ani jeden z nich ehm, není americkým prezidentem. Teď jedním z nich je Jimmy Carter, který napsal dnes do New York Times článek, kde žádá aktuální vládu, to znamená končící vládu Baracka Obamy, aby uznala Palestínu jak to učinila celá řada dalších států. A mě tak napadá, zda byste to někdo chtěl okomentovat. Zda je to proveditelné, zda je to vůbec cesta, na kterou se můžeme vydat v příštích týdnech. Tedy ještě předtím, než eh, do úřadu vstoupí Donald Trump. A souhlasím s vámi v tom, že o Donaldu Trumpovi nevíme vůbec nic, ani o jeho blízkovýchodní politice vlastně nevíme nic o něm, tečka, to úplně stačí. Ale to, co řekl, v podstatě je to, že Izraelci jsou skvělí lidé, já jsem se s nimi se všemi setkal, je to skvělá země, je to skvělá země. Ale kromě toho eh, si nemyslím, že zaznělo cokoliv, co bychom mohli nějak hodnotit. Nicméně v interview s New York Times uvedl, že Gerald Kushner, jeho zeď, by byl výborný člověk, myslím, že dokonce řekl suprový člověk, který by mohl pracovat na míru na Blízkém východě. A já si tak říkám, zda to je eh, jeden z těch dalších eh, hodně zvláštních nápadů, se kterými pan Trump čas od času přichází, nebo zdá to je nějakým způsobem validní sdělení. Můžete mi k tomu něco říci? Děkuji. Děkuji. Teď má slovo pan Van Orden. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Jeden z řečníků mluvil o nedostatečném zaměření USA vzhledem k změně prezidentského úřadu, ale máme podobný problém i jinde. Například ve Francii se momentálně nemluví o ničem jiném než o nadcházejících prezidentských volbách a eh, o změně vlády. Takže já nevím, jak Francie hodlá být zaměřenější na toto eh, než kdokoliv jiný. Musíme se ptát sami sebe, zda se chceme pokoušet pokračovat v naprosto zbytečných gestech, nebo zda chceme být něčemu nápomocně. já musím říct, eh, na rozdíl od těch sentimentů ostatních kolegů, já si nedovedu vymyslet eh, žádnou zemi, která chce mír víc než Izrael. Mír, bezpečnost a svobodu. A mimochodem Netanyahu se zavázal k tomu řešení dvou států. Na to nesmíme zapomínat. Izraelci opustili pásmo Gazy, pásmo Gazy je v rukou teroristických organizací. Takže lidé, kteří žijí v pásmu Gazy, vůbec nemají žádnou svobodu pod, vedením, eh, pod eh, vládou Hamasu. Nezapomínejme, že Izrael je stát pod útokem od jeho zřízení, což je dnes 69 let podle OSN. A je neustále pod útokem. Je to velice malá, velice zranitelná země. Na to nesmíme zapomínat. A teď, co se týká role Evropské unie. No, Evropská unie se zuby nechty snaží e, vytyčit sebe sama jako aktéra na světovém poli. Já bych e, rád navrhl, že místo toho by třeba mohla, a říkal to tady kolega, využít ty páky, které má, a měla by se snažit přimět Palestince, aby změnili postoj. Konec konců, my jsme největší finanční dárci pro Palestinu. A co dostáváme eh, za své peníze? Jaké politické páky na ně máme? Vůbec žádné. Věci se vůbec neposouvají a je potřeba je přivést zpět k jednacímu stolu. Místo těch velkých gest bychom se v EU možná měli zaměřit na ty menší věci. Například věci jako eh, zlepšování hraničních přechodů, do oblasti západního břehu Jordánu a pásma Gazy. A to zatím řeší jaksi palestinská samozpráva s Izraelci a evropská pomoc v této oblasti by byla velmi nápomocná. Je zde velice dlouhý seznam praktických projektů, kde by EU mohla pomáhat. Místo eh, navozování jaksi falešných očekávání tím vymezováním se na mezinárodním poli. Všichni víme, že jediný způsob, jak dosáhnout řešení, je bilaterálním vyjednáváním mezi Palestinci a Izraelci. A my musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom byli nápomocní. Abychom z toho nečinili jaksi hudbu příliš vzdálené budoucnosti. Děkuji. A teď prosím pana Weigla. Děkuji. Já se obávám, že panelisté, po této debatě, kterou jste museli poslouchat, pochopili, proč Evropská unie v tomto procesu na Blízkém východě nemůže se hrát žádnou roli. Naše názory jsou diametrálně odlišné. A hovoříme prostě dvěma jazyky. Nejde o uznání Izraele a záruky a přesvědčení, že Izrael má právo existovat a aby byly zajištěny jeho hranice a odsouzení každého, kdo by chtěl zničit tuto zemi. To je nutné a to už je i nesporné v Evropě. Takže Musíme tedy diskutovat o tom, co můžeme udělat, abychom tento proces, který je proces jen tedy ve svém názvu, protože není to žádný proces a není to už vůbec mírový proces, tak abychom ho někam posunuli. Já se pokusím položit několik otázek. Je zajímavé, že když hovoříme o izraelsko-palestinské palestinských stazích a o tom, že řešení v podobě dvou států se stává fatamorgánou, a to každý den více a více, nehovoříme o nástrojích, které jsou reálné a které jsou dostupné pro nás a ve kterých by Evropa mohla nakonec sehrát i svou roli. Jak říkal profesor, je to tedy ta francouzská iniciativa, dále arabská mírová iniciativa a, a také mezinárodní právo. A nástroje, které může poskytnout mezinárodní právo a mezinárodní humanitární právo. Budeme-li se držet mezinárodního práva, tak bude jasně viditelné, že Izrael není jen demokratickou zemí v regionu, ale je to také země, kde jsou demokratická pravidla porušována a sice zásadně porušována. Od eh, základního zacházení s ostatními, s palestinci, až po těch 800 dětí ve vězení, a pět tisíc lidí, kteří jsou zadržováni ve správní vazbě, která je naprosto nepřípustná. Takže hovořme jasně. můžeme být přítelem Izraele a na tyto otázky upozornit, jinak nemůžeme dosáhnout změny. Dnes jsem dostal informaci, o kterou se s vámi podělím. V dopise pro paní Mogherini skupina nevládních organizací se snaží získat její a váš zájem upozorňuje na to, že v květnu byl zahájen projekt za podpory evropských prostředků a je to proces, který jde o harmonizaci a sdílení vyšetřovacích technik mezi státy, aby se koordinoval přístup při řešení mezinárodní kriminality. Je do toho zapojeno také izraelské ministerstvo, belgické a portugalské ministerstvo spravedlnosti, španělská civilní garda a tak dále. Všechno koordinuje Iránská univerzita. Ten projekt hovoří sám za sebe, protože techniky výslechu v Izraeli, o tom už něco víme. A palestinci o tom vědí ještě více. Jak můžeme spolupracovat na takových projektech za takových podmínek a dělat, jako že se nic neděje? Děkuji. Děkuji a nyní pan López. Děkuji, paní předsedkyně. Já si myslím, že je zde konsensus ohledně toho, že ten konflikt je čím dál hlubší, že se na něj zapomíná na mezinárodní úrovni. To vyplynulo i z té vaší prezentace a lídři a hlavní aktéři, kteří jsou do toho zapojeni, nejsou ochotni nést náklady případného jednání bez řešení na obzoru. Když se podíváme zpět, tak od roku 2006 nedošlo na tom území v podstatě k žádným hlubším změnám. Měli jsme zde iniciativu um, amerického ministra zahraničí Kerryho, ale v podstatě nedošlo k žádným větším změnám. Takže jak přistoupíme k jednacímu stolu, když oba dva aktéři mají různé požadavky. Buď chtějí tedy jednostranný jednací stůl, anebo dvoustranný stůl, kde by byla účast USA. Samozřejmě palestinci hovoří o různých eh, předběžných parametrech, hranice, okupace a tak dále. Zatímco Izrael chce začínat od nuly, tak jak k tomu můžeme přistoupit? Eh, protože my k tomu přistupujeme, jako kdyby to byl nějaký uzel. Každý hovoří o tom, jak získat vliv. Evropská unie jako taková. To jste tady vysvětlovali. Poslanci mají různé názory, ale všichni chceme, aby Evropská unie získala vliv na tom území, aby napomohla řešení. Jak to máme udělat? Je pravda, že máme různé nástroje, trh pro Izrael a samozřejmě všechny peníze, které posíláme eh, tomu palestin, té palestinské samozprávě, ale jak získat ještě větší vliv? Další otázka. Myslíte si, že nastane chvíle, kdy to nebude možné z praktických důvodů, kdy ta rozdrobenost palestinského území, politika spálené země, demografické změny povedou k tomu, že prostě už nebude realizovatelné toto řešení v terénu? Samozřejmě, jak jsem říkal, já souhlasím s tím řešením dvou států, jak už tady říkal tento parlament, takže nastane chvíle, kdy to nebude možné. Konečně jsou zde určité prvky, které naznačují, že zde může dojít k palestinskému národnímu smíření. Je to pozitivní pro najít řešení. Děkuji. Kristian Preda, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych pouze řekl, že už jsme vedli minulý týden na plenárním zasedání rozpravu na toto téma a já mám pocit, že tady slyším ozvěnu toho, co už jsme všechno řekli. Naše frakce rozhodla, aby se o tom diskutovalo nejdřív na výboru AFET. Já jsem vždycky smutný, když vidím, s jakým nadšením myšlenka přímého jednání je spochybňována celou řadou našich kolegů. Mně se zdá, že pokud eh, skutečně uh, chceme udělat něco užitečného, tak musíme podpořit eh, myšlenku přímých jednání bez jakýchkoliv podmínek. Jinak se dostaneme do té litanie různých eh, projevů, které stigmatizují jeden, jednoho či druhého aktéra v regionu. Děkuji. Děkuji. A nyní bych požádala všechny tři panelisty, aby reagovali na otázky a komentáře. Navrhuji 5-7 minut a zapnu časomíru a začnu v opačném pořadí. Nejdřív požádám pana doktora Ben Meira, aby začal, potom pana Vimonta a pana Gentilínyho. Prosím. Thank you so much. Um, the... Děkuji jste se ptali, zda můžeme předvídat, co udělá prezident Trump. Já myslím, že bychom se do takových prognóz neměli pouštět, ale pokud jde o palestinskou společnost, eh, můžeme říci, že prezident Trump bude nadále pokračovat v podpoře izraelského státu. Na základě toho, co vím, On také věří v řešení dvou států, ale není zde žádný akční plán nebo strategie nové administrativy, pokud jde o tento proces. A z toho důvodu bych řekl, že je nezbytné pro řešení izraelského, izraelsko-palestinského konfliktu aby tedy Evropská unie připravila půdu. Obě dvě strany budou připraveny poslouchat, jaké ústupky bude nutno udělat a možná budou připraveny je udělat. Dále musíme rozlišovat mezi Izraelem jako státem a izraelskou vládou. Já absolutně souhlasím s panem Bimontem. V různých eh, průzkumech se ukazuje, že většina lidí podporuje řešení dvou států. Problém ovšem máme s vládou. A já mám odvahu říci, že si nemyslím, že současná izraelská vláda nebo palestinská samozpráva je schopná či připravená udělat ty ústupky, aby bylo dosaženo dohody. Pokud Netanyahu udělá nějaký krok v tomto směru, tak jeho vláda to následujícího dne zruší, protože členové koalice rozhodně jsou pro uh, anexi západního břehu. Když jsem hovořil o Hamásu a otázce Hamásu v Turecku, Hamás musí být eh, součástí jakéhokoliv mírového procesu a je iluzorní domnívat se, že můžete uzavřít eh, mír s palestinskou samozprávou a zcela ignorovat Hamas. Bez ohledu na to, co Hamas eh, veřejně říká o tom, že chce zničit Izrael, tak musí si uvědomit, že Izrael tady zůstane, musí najít způsob, jak koexistovat, spolužít s Izraelem a to vám právě říkám dnes. arabská mírová iniciativa funguje tak, eh, že ty země jako Turecko a Katar mohou začít eh, vyvíjet eh, tlak na Hamas. Arabská mírová iniciativa může být prostorem k diskuzi. Ten princip toho, co říkám, je platný ti, kteří byli v kontaktu s Hamásem, v kontaktu s Tureckem, v kontaktu s Katarem, říkají v podstatě to tež, co já. A sice, že je to možné. Můžeme počítat ty chyby, kterých se dopustil v minulosti Izrael nebo Palestina. Žádná strana není zcela nevinná. Obě strany udělaly hrozné chyby v uplynulých 50 letech a dělají je i nadále. A my se můžeme hádat o to, koho za co více obvinovat. Jedna věc je jasná, okupace není udržitelná, musí skončit. A jak ji můžeme ukončit? Musíme zvážit všechny elementy, o kterých jsme diskutovali. A to je tady ten problém. Musíme to velmi pozorně zvážit. Francouzská iniciativa. Já si nemyslím, že nějaká mezinárodní konference, na které nebudou Izraelci a Palestinci, hmm, tak asi nebude tak efektivní. Potřebujete na takové konferenci mít Izraelce i Palestince. Netanyahu ovšem takovouto konferenci nenavštíví, pokud bude mít pocit, že se na ně bude tlačit. Je mu třeba říci, že tato konference má za cíl zahájit nový proces proces usmíření, že se po nich nebude žádat, aby udělali velké ústupky, prostě musí se jen uvědomit, že třeba zahájit proces smíření, aby se oba dva národy zblížily, aby se rozptýlila nedůvěra a také ta iluze, že druhá strana může mít všechno. Proto ta přítomnost obou stran je zásadní a bez toho si myslím, že ta konference nebude tak efektivní. Pokud jde o Obamu, nebo že prezident Carter požádal prezidenta Obamu, aby uznal Palestinu, než eh, tedy ukončí svou funkci, tak eh, to nemusí změnit nic, to jenom vlastně posílí extremisty v řadách Izraelců. A nebude zde žádný mechanismus, který by donutil Izrael, aby to akceptoval. Pak může přijít Trump a může říct, že on by to neudělal. Takže představovat se, že on to udělá a bude to mít eh, trvalý dopad, tak to je iluze. Nemyslím si, že úsilí Francie nebo EU bude trvalá. Ovšem nemůžeme tu situaci ponechat tak, jak je. Je třeba přijmout určité kroky, uvědomit si, že se zde objevují záležitosti v terénu, které už budou tedy nezratné. Musíme tedy mít proces, musíme mít proces smíření, abychom zpomalili nebo zcela zastavili vytváření takových podmínek, které téměř znemožní to řešení dvou států. Mám skončit, mám pokračovat. Takže to bude vše. Děkuji vám, pane doktore Benmejere. A teď bych požádala pana Vimona. Pokusím se dodržet ten časový limit. Tady bylo několik otázek směrem ke mně, nejprve ohledně konference a také zda se jí zúčastní či nikoliv izraelská vláda. Až do posud tedy ne, dost důrazně eh, nám říkají, že eh, s tím prostě nesouhlasí a teď, když mluvíme o konečné konferenci, tak eh, tvrdí, že nemají v úmyslu se jí zabývat. Takže samozřejmě to bereme na vědomí a teď se snažíme zjistit, jak tedy postupovat s tou konferencí a e, na druhé straně se vyvarovat toho, jak velmi správně řekl kolega Ben Mayer, e, že by tady byla konference, kde by nebyly od e, přítomné obě strany, či by ta účast byla nevyvážená, takže hledáme hmm. ten správný způsob, jak postupovat. Chtěl bych zdůraznit jednu věc. Jak to také profesor Ben Mayer řekl, toto není e, konference, která by se snažila vyvíjet jakýsi tlak na tu či onu stranu a učinit e, ze sebe něco velmi kontroverzního. E, tady jde o to si připomenout určitá fakta a určité principy, kterých jsme stavěli od samého počátku. A ti, kteří tak trochu eh, odmítají eh, se účastnit, tvrdí, že není zapotřebí tyto principy teď znovu opakovat, eh, když prostě zem, Eh, ale v, zem, v situaci, kdy eh, ty země se posunují úplně jiným eh, špatným směrem, tak se nám nezdá úplně marné a zbytečné tyto principy řešení dvou států, dvěma státy, jak si znovu ne zdůrazňovat. Druhá otázka, která mi byla položena, je otázka podpory ze strany Palestinců. Tady eh, mohu říct poměrně důrazně, že pokud je tady jeden partner na mezinárodní úrovni, který podporuje francouzskou iniciativu od samého počátku, tak je to palestinská strana. Jsou to oni, kteří od samého začátku říkají, že toto je prostě něco, co vítají, co podporují, možná i do té míry, že mají eh, třeba i malinko přehnaná očekávání. Takže na této straně Eh, slyšíme eh, prostě eh, určitá sdělení z palestinské strany, od palestinského vedení. Jsou to sdělení velice, velice důrazná, bez nějakých vytáček a to je něco, co také musíme vzít v úvahu. Tady bych eh, chtěl říct eh, eh, jenom něco málo ohledně toho, co řekl profesor Ben Mayer ohledně načasování a domnívá se, že bychom to měli posunout dál na později. Já si nemyslím, že tady je nějaké dobré řešení, co se na časování týče. Jistě to prezidentem Trumpem sebou nese dobré i horší možnosti. V určité chvíli se budeme muset rozhodnout, eh, co uděláme a tak toto také vnímá francouzská vláda. Jednu věc si musíme připomenout. Pokud to odložíme v čase, a e, prostě e, dá se předpokládat, že nová administrativa ve Spojených státech nám e, řekne, že potřebují čas, tak to nebude o pár měsíců posunuto, ale o velmi dlouhou dobu. Otázkou je, že tedy v tom následujícím rok či dvouletém období bychom měli možnost věci připravit a řešit prostě následně ten proces usmíření, ale já si myslím, že tohle je třeba začít chystat hned. Třetí Třetí věc, uznání, ano. Když jsme tu iniciativu spustili, tak to eh, tak bylo, ale bylo to spojené se skutečností, že pokud by ta iniciativa nedopadla, tak eh, bychom vlastně ztratili možnost toho uznání. A my, pokud necháme stranou další argumenty, e, jsme si uvědomili, že jedna z důležitých věcí, která z toho vyplynula, je, že řada partnerů, kteří nás byli připraveni podpořit, mají, e, měli určité výhrady ohledně toho, že by se zúčastnili iniciativy, která by se e, v určité fázi otevřela možnosti uznání. Takže to nám naznačila řada partnerů, že bychom měli zatím nechat stranou. Francouzská vláda také řekla, že uznání či neuznání palestinského státu je, eh, pro, eh, je k řešení francouzskou vládou jako takovou. Je to otázka svrchovanosti, nemusí to být tedy nutně spojeno s eh, iniciativou, do které se snažíme zapojit co největší množství partnerů z mezinárodního společenství. Poslední věc a hned potom paní předsedkyně E, skončím. E, to, co slyším tady a onde ohledně internacionalizace celé této záležitosti, e, toho, že bychom měli hovořit pouze o přímých eh, jednáních. Tady bych rozprášil rád určité nedorozumění. My jsme také pro eh, přímá jednání a vyjednávání. To je ostatně cílem této iniciativy, umožnit oběma stranám, aby se znovu posadili ke stolu, vytvořit podmínky, aby přímá vyjednávání mohla být znovu zahájena. Takže v žádném případě nemůžeme hovořit o nekompatibilitě obou věcí. Jsou to věci, které se navzájem podporují a k té internacionalizaci. Když bych se měl eh, <clears throat> vrátit k tomu, co řekl profesor Ben Mayer ohledně koexistence, je to tady, je to fakt <clears throat> a musíme s tím žít. Ono to má vlastně eh, platnost i pro tu internacionální dimenzi celé této záležitosti. Kdo vlastně obchoduje s Izraelem na palestinské straně, kdo pomáhá eh, s Mezinárodní kdo pomáhá s výzkumem a tak dále. E, je to e, v obou případech e, celá mezinárodní komunita, jsou to Spojené státy, Evropská unie, řada dalších zemí. Ono také jde o naší stabilitu, naší bezpečnost, takže E, vytvořit tady jakousi zeď mezi mezinárodním společenstvím a situací v regionu a říct, že bychom e, prostě se o to neměli zajímat. Mně to připadá, že je to prostě proti realitě, která platí e, v terénu. Děkuji, pane Vimone, a teď pan Gentilini. Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji za ty otázky, za ty připomínky a pokusím se také vzít na sebe svůj díl. Nejprve k té roli Spojených států, k roli Evropské unie e, vůči Spojeným státům. Bylo tady k tomu řečeno pár věcí. Abychom věci vyjasnili, Eh, co jsem řekl, co jsem chtěl říct, je, že Evropská unie je mnohem silnější, když pracuje v součinnosti se svými mezinárodními partnery. To je jedna věc. Je také eh, silnější, co se týče vlastně té síly, kterou má eh, při vyjednávání. Představuje to větší páku. Spojení jsme silnější, ono to vypadá jako samozřejmost, ale já myslím, že je třeba si to občas připomenout. A proto jsme také hodně investovali do této práce spolupráce eh, s našimi partnery v kvartetu. A také proto hodně pracujeme eh, eh, na základě svých stanovisek, závěrů rady a tak dále a tak podobně. A k novému americkému vedení. Ano, byl jsem ve Washingtonu minulý týden, ale je příliš brzy na to věci teď nějak formulovat. Jedna věc je jistá. Evropská unie eh, je to v jejím zájmu, aby se angažovala. Potřebujeme se angažovat, protože společně jsme silnější. Společně můžeme tuto věc posunout ku předu. Já si myslím, že je to v pořádku být eh, v terénu dvě strany eh, se prostě samozřejmě snaží najít určitý prostor mezi partnery. Pokud bychom byli spojeni, jsme silnější a možná se nám to celé podaří. To jsem chtěl jasně říct. A k dalším otázkám dobré vůli obou stran eh, jednat. Eh, jedna strana, dejme tomu ano, druhá strana nechce. A jaká je úloha Evropské unie v celém eh, tomto procesu? musím říct, že budu hovořit jasně a něco zdůrazním. Já si myslím, že nikdo nemůže nahradit ty dvě strany eh, v tomto procesu, v této hře. Nikdo je nemůže nahradit, nikdo nemůže nahradit přímá jednání. To si myslím, že je úplně jednoznačné a je to také jasný eh, prostě eh, základ toho, jak věci fungují samozřejmě mechanismus je vždycky důležitý a ambicí je, aby tady existoval ten doprovodný mechanismus, který je zásadní, především s doprovodný mechanismus s regionálními partnery, s Evropskou unii, se Spojenými státy a s dalšími hráči. Je prostě zapotřebí, aby ten mezinárodní, eh, ta mezinárodní dimenze byla zjednoduš, zjednocená někdy se nejedná o tu sílu, ale o politickou vůli. Tak jsem to také řekl, o politickou vůli. Co se týče toho, co dělat, co se týče toho, jak se posunout ku předu, já si myslím, že Eh, určité kroky, které eh, by pomohly znovu vytvořit podmínky pro smysluplná jednání, až nejde čas, jsou tady. A souhlasím s tím, co bylo řečeno. My bychom neměli eh, jaksi nevidět či odmítat malé konkrétní kroky, protože zase to se tak jako dá jednoduše říct a zdá se to jednoznačné, ale je to přesně tak, že se posunujete na to trajektorii od jednodušších kroků k těm složitějším takže tady zase jde o to, aby to vše eh, bylo podloženo politickou vůlí. A pak eh, samozřejmě je tady otázka gazy. Nikdy eh, je to zásadní věc a nikdy o tom nemluvíme dost. Zase v zprávě kvartetu a v doporučeních je této věci věnováno dost místa. Hovoří se tady o zavírání, o nutnosti podporovat eh, ty obyvatele a Evropská unie je v tomto velice eh, aktivní prostřednictvím těch kanálů eh, a také sil OSN a vnitřní usmíření podle principu kvartetu zůstává velmi důležitým bodem. A tak eh, samozřejmě otázka eh, těch eh, nič, toho ničení, těch demolic, to kvartet zpracoval velmi jednoznačně. Je tady velká kapitola o určitých tendencích na západním břehu a v Rudém moři. Silnější jsme, když jsme spojeni. A já si myslím, eh, neměli bychom podceňovat eh, význam společného hodnocení těch eh, tendencí a také společný způsob, jak eh, se posunout ku předu. Není to jednoduché? Není. A vidíme to každý den, ale důležité je udržovat ten tlak a tady si myslím, že v tom celém procesu má Evropská unie velký zájem. Eh, Naše zastoupení v Tel Avivu vede strukturální dialog se s dalšími stranami. Není to vůbec jednoduché, ale je důležité ten tlak udržovat. A k dalšímu specifickému tématu ohledně označování původu, tady si myslím, že odpověď je poměrně jednoznačná, jasná. A abych to zestručnil, myslím, že je velice důležité vždy rozdělovat, co je pravomocí Unie a co je v pravomoci členských států, především co se týče implementace určitých věcí. Takže já si myslím, že to je asi všechno. Já se omlouvám, nejsem schopen eh, se zabývat eh, Eh, tou otázkou eh, toho Loufej projektu a budu se na to ptát kolegů a jsem připraven bilaterálně to řešit. Děkuji. Chtěla bych poděkovat všem účastníkům panelu a všem vám kolegům, kteří jste se ptali a kteří jste komentovali to, co vás zajímá. Tímto můžeme uzavřít eh, tento bod na pořadu jednání. Děkuji vám. colleagues, um, uh, and now we will... Tak, vážení kolegové, a pokračujeme diskusí uh, ohledně zprávy na téma Bosna a Hercegovina. A poprosím uh, poprosím pana Predu, pana zpravodaje, aby jako zpravodaj zahájil diskusi. Děkuji, paní předsedkyně. Dnes diskutujeme o zprávě o Bosně v reakci na zprávu, kterou před třemi týdny předložila komise. Text je zatím k dispozici jen v angličtině, ale jsem přesvědčen, že mě za to kolegové omluví. Chtěli jsme postupovat trošičku rychleji než minulý rok a chtěli jsme hlasovat na plenárním zasedání už v únoru 2017. Rok 2017 je důležitý rok pro tuto zemi, protože sarajevské úřady chtějí získat statut kandidátské země před koncem roku 2017. Kromě toho si musíme uvědomit, že na rozdíl od tohoto roku, roku 2016 a roku 2018, tak rok 2017 není volebním rokem a toho je třeba využít. Protože velmi často v Bosně a Hercegovině se ve volebních letech všechno zastaví a všichni pracují právě na volbách. Zpráva předložená komisí je druhou pozitivní zprávou o Bosně a Hercegovině. A já připomínám, že přichází poté, co byla předložena žádost o kandidaturu v únoru roku 2016. 18. července jsme přijali důležitý protokol po přistoupení Chorvatska. Bude to podepsáno v polovině prosince tady v Bruselu, dále byl nalezen 17. srpna mechanismus eh, pro řešení sporů, který byl tedy formalizován podpisem 3. srpna a rada dospěla ke koncensu s tím, že tedy 20. září se dohodla, že bude diskutovat o té kandidatuře a rada požádala komise, aby vypracovala stanovisko k této kandidatuře a velmi brzy budeme mít eh, další dotazník. Myslím, že na začátku listopadu náš komisař Han pojede do Sarajeva na slavnostní ceremoniál. Pokud jde o Bosnu a Hercegovinu, tak je to důležitý krok na evropské cestě této země a je třeba podpořit úřady Bosny a Hercegoviny, aby spolupracovali a aby se koordinovali. Protože na jednu otázku budeme chtít jednu odpověď. Doufáme, že nebudeme mít to, co jsme viděli v minulosti, ty dlouhé zprávy, protože lidé dostávají spoustu různých odpovědí. My na dotazník potřebujeme jednu odpověď, musí se skoordinovat, aby podnikli, nebo tedy poskytli jen jednu odpověď, pak zde mohou být další doplňující otázky. Proces bude doprovázen misemi na místě, každý bude mít příležitost se vyslovit, ale odpovědi na otázku nebo na ten dotazník jsou prostě jednotné, nemůžeme zde mít odpovědi různých politických stran nebo různých subjektů nebo různých více či méně ambiciozních politických představitelů. ale musíme přivítat eh, pokrok v oblasti reform. Úřady se zavázaly, že provedou velmi složité socioekonomické reformy a je nutno v tom pokračovat. A my pořád doufáme, že to přinese hmatatelné důsledky pro občany, protože jinak budou mít občanové, občané pocit, že prostě se od nich chce úsilí, vyžaduje se úsilí také od eh, úřadu a nemá to žádné dopady na společnost. Já si myslím, že jsou zde dvě věci, které musí být v tomto kontextu zdůrazněny. Na jedné straně reformní úsilí musí překonat etnické a politické rozdíly já jsem stručně zmínil to, k čemu došlo mezi únorem a srpnem. Tam byly zcela absurdní rozdíly, konflikty. Dále tento proces přibližování se k Evropské unii musí probíhat tak, že musí docházet k postupu v boji proti korupci a organizovanému zločinu Dále je zde reforma justice a administrativy, protože zapomínáme občas, že bez funkčního právního státu, bez boje proti korupci v rámci politických stran není možné postoupit ku předu. Je na politických stranách, aby si zajistili pořádek, aby skorumpovaní lidé byli odstraněni, aby stáli mimo politiku. Byl přijat koordinační mechanismus, eh, to je dobře, ovšem nestačí to, je třeba, aby fungoval na všech úrovních. Role a kapacity ředitelství pro evropskou integraci by měly být posíleny, mají tam opravdu skvělý personál a je třeba jim pomoci. Další důležitý bod, eh, který je uveden v mé zprávě, a tady se obracím na svého kolegu Piculu, máme zde parlamentní výbor pro přidružení a stabilizaci. Kvůli politickým ambicím, které jsou nerealistické, se nám zatím ještě nepodařilo dosáhnout eh, tohoto bodu. Já doufám, že se to změní. Už jsme se v tomto smyslu obraceli na představitele Bosny a Hercegoviny. Snažili jsme se jim vysvětlit, že to je nástroj, který bude pomáhat. To nebude fórum, kde budou nějakým způsobem zkoušení nebo posuzování. Je to jen prostor pro komunikaci. My to děláme ve spoustě různých jiných případů, ale s Bosnou Hercegovinou se nám to pořád nedaří. A to je, řekl bych, nepřijatelné. Doufám, že to také řeknu prezidentu Mladenu Ivaničovi, protože ten tady zítra bude. Srbové v tom mají zvláštní zodpovědnost, to bych rád řekl. Pokud o místní volby, které proběhly v říjnu, tak globálně proběhly velmi dobře. Můžeme blahopřát národním orgánům. Došlo tedy ke dvěma nešťastným událostem, nejdříve ve Stolači, násilí jednoho kandidáta vůči předsedové volební komise, to tam zablokovalo volby. Tak to prostě je. Obyvatelé tím přišli o své volební právo, volby byly pozastaveny a to je samozřejmě z naší strany nepřijatelné. A potom znovu obyvatelé Mostaru neměli volby, my jako výbor AFED jsme byli, přímo tam, setkali jsme se s partnery a všichni říkali ano, ano. My půjdeme volit, ale stejně jako v minulých letech se zase v Mostaru nevolilo. A uvědomme si, jak je toto město pro Bosnu a Hercegovinu důležité. Boj proti korupci, to už jsem tady zmínil, chci k tomu jen dodat, že nedávný průzkum Transparency International ukazuje, že 82% obyvatel země se domnívá, že úřady velmi špatně nebo dost špatně reagují na otázku korupce, takže toto jsou údaje, pokud jste zodpovědným politikem, tak pochopíte, že je třeba jednat dále. Pokud jde o veřejnou zprávu, tak eh, já tady hovořím o fragmentaci, politizaci, neefektivitě této administrativy, této zprávy. A konstatuje, že zde není vůle překonat tuto fragmentaci. Pokud jde o právní stát, tak je politování hodné, že rozhodnutí ústavního soudu nejsou uplatňována včas. 92 různých rozhodnutí soudu zatím ještě není uplatněno. To je velmi znepokojivý rámec. A znepokojivé také to, co se týká teď už slavné aféry referenda z 25. září v Srbské republice. To bylo přímo tedy přímé zpochybnění rozhodnutí ústavního soudu. Bohužel přes všechno naše úsilí i úsilí přátel Bosny a Hercegoviny se nám nepodařilo přesvědčit pana Dodiče, že to není ta správná cesta. On spíš poslouchá to, co mu říká pan Putin. On dokonce i Putina navštívil dva dny před referendem, aby ukázal, kdo je referencí pro Bosnu a Hercegovinu. V Srbsku nemají zájem politicky o Brusel, mají zájem o Moskvu. A to je právě ten signál, který vyplývá z toho nerespektování rozsudku ústavního soudu. Pokud je o boji proti organizovanému zločinu, tak je nutné, aby se orgány na různé úrovni koordinovaly. Pokud je o lidská práva, tak pořád ještě očekáváme koherentní strategii pro boj za lidská práva a proti diskriminaci. A teď už se blížím k závěru. Rád bych řekl, že bod, který nás i nadále trápí a který uvádíme ve všech výročních zprávách, že Bosna-Hercegovina nadále porušuje lidská práva, protože neuplatňuje rozhodnutí Štrasburského soudu v případě Vinci Zordič a Pilav. Je důležité, aby veřejné orgány věděly, že my jsme na to nezapomněli. Někdy možná lidé zapomínají, ale u nás na to lidé nezapomněli a čekáme, až to vše bude zavedeno. Ta situace novinářů je i nadále znepokojivá tlaky na novináře jsou velké. Někdy bohužel nedochází k vyšetřování. Novináři si na tento tlak stěžují, stěžují si i na násilí a není to vyšetřováno. A pokud je hospodářské otázky, v odstavcích 21 a 22 mé zprávy se k tomu hodně vyjadřuji. Máme velký problém s nezaměstnaností, především s nezaměstnaností mladých. Pořád očekáváme, až to vláda začne řešit. Hlavní sdělení tedy je, že musíme pokračovat v cestě reform a musíme především využít těch nevolebních roků. Děkuji vám za vaši pozornost a jsem přesvědčen, že stejně jako v minulých letech navážeme velmi dobrou spolupráci s ostatními frakcemi v otázkách Bosny a Hercegoviny. Děkuji. Děkuji, pane Prado. A než dám slovo stínovým zpravodajům, tak dám slovo Toninovi Piculovi, který je předsedou parlamentní delegace pro Bosnu a Hercegovinu. Předsedniče, evo, nácrt izveštaja kolegy. Děkuji, pane předsedo. Návrh zprávy Kristiana Predy je velice dobré východisko pro naše diskuze ohledně situace v Bosně a Hercegovině. Nemusím snad dodávat, ehm, že tento výbor, stejně jako Evropská unie, vždy podporovali budoucnost Bosny a Hercegoviny v Evropské unii. Ale vždy jsme upozorňovali na otázky, které musí být nejprve vyřešeny. Tato zpráva zdůrazňuje, eh, čeho bylo dosaženo, například v legislativní oblasti a v oblasti vztahů s EU. Nicméně ty pozitivní procesy eh, bohužel leží v kontrastu s celou řadou incidentů a absencí změn v celé řadě oblastí. Aktuální situace v Bosně a Hercegovině je problematická. V rámci této debaty bych rád zmínil jeden příklad, eh, co tím myslím. Tedy, eh, jaká je ta cesta Bosny a Hercegoviny do EU? Rád bych vám připomněl, že pokus o přijetí jednacího řádu v Sarajevu selhal. Bez jednacího řádu není legitimita. Evropský parlament podnikl několik pokusů tento problém vyřešit, ovšem bezúspěšně. Ten základní problém je opozice ze strany eh, bosensko hercegovinské delegace, zejména ze strany Republika Srbska, přijmout stejné doložky jako v ostatních delegacích. Po konzultacích eh, zhodnocení právních stanovisek je pozice Evropské unie jasná. Bosnohercegovinská strana bude muset přijmout daný návrh, ten vlastně už přijatý návrh, a nebo ta delegace zkrátka nebude fungovat. Mluvíme zde o jasném pokusu blokovat tento proces, což je zvlášť eh, závažné a je to zvlášť eh, vyostřené v posledních měsících. My se tuto blokádu pokusíme překonat, ale Evropský parlament, výbor AFET, si musí uvědomovat, že toto je něco, co musí být vyřešeno a to ku prospěchu i Bosny a Hercegoviny a ku prospěchu celého regionu. Děkuji. Děkuji stínový zpravodajové, pan Papadakis. O σχέδιον του Děkuji. Návrh pana zpravodaje je dosti vyvážený. A zabývá se tématy, která musíme řešit ve vztazích mezi EU a Bosnou. Některé ty formulace tam jsou snad až příliš lakonické a v rámci pozměňovacích návrhů je budeme trošku rozšiřovat. Evropská perspektiva pro tuto zemi může mít i pozitivní dopad na skutečnou situaci v terénu. Možná se změní způsob interakce politických sil, a to i na domácí scéně. Zcela nezávisle na tom, kdo odkud pochází a kdo má jaké vyznání. Je jasné, že zde jsou určité systematické problémy v Bosně, zejména co se týká rozhodovacích procesů. Ehm, ukázalo se, že je potřeba trošku poupravit tu stabilizační dohodu a dohodu o spolupráci, rovněž ten koordinační mechanismus a celou tu otázku týkající se sčítání lidu z roku 2013. Bude zapotřebí odstavec, který přivítá přivítá podpis té stabilizační dohody a zaměří se na otázku ratifikace. Bude potřeba rovněž odkázat na přijetí strategického plánu pro eh, postupné přizpůsobení legislativy eh, evropskému AKI, což je dlouhodobý proces, který zajistí dostatečnou spolupráci a koordinaci mezi jednotlivými ministerstvy a odbory ve vládě v rámci tohoto procesu. Co se týká občanské společnosti, tak eh, oni jednoznačně musí být zapojeni do celé té přípravné fáze na přistoupení. Co se týká hospodářských a sociálních reform, tak ty musí být v centru evropského přístupu. Je potřeba více dbát na ten sociální rozměr. Co se týká těch eh, ustavujících eh, dílčích součástí populace a státu, tak zde je zvláštní doložka ohledně referenda v Republice Srbska. A eh, pokud toto má poddolovat tamní situaci, no tak to nemůžeme podpořit, to je jasné. Republika Srbska tam je a musí být plně zapojena do procesu evropské integrace. Ty jednotlivé síly se musí jaksi odpoutat od svých nacionalistických tendencí a musí jaksi vyhladit tu další cestu. Jak správně říká pan zpravodaj, ty obtíže zde stále se trvávají a bude potřeba vše velice pečlivě a systematicky implementovat. Eh, s tím bych chtěl poděkovat panu zpravodaj za spolupráci. Děkuji. Děkuji, pan Zambasky. Благодаря господин председателстващ. Уважаеми колеги, благодаря на докладчика Крисян. Vážené kolegyně, vážení kolegové, eh, rád bych poděkoval eh, Kristianovi Predu k té zprávě postupu Bosny Hercegoviny za rok 2016. Za naší frakci bychom chtěli poblahopřát k úspěchům eh, které, kterých bylo dosaženo v minulém roce, i když toho hodně ještě zbývá. Situace v zemi je velmi komplikovaná a citlivá. Eh, ty pokroky nejsou až tak uspokojivé. Vidíme, že je zapotřebí výrazně více postoupit v reformě justičního eh, systému eh, v boji proti organizovanému zločinu a korupci a také je třeba zlepšit koordinaci jednotlivých státních orgánů a samozprávy. Jedině tím, že se zlepší spolupráce mezi jednotlivými komunitami, si e, země e, vytvoří předpoklady pro vstup do Evropské unie e, jsme také velmi rádi, že se podařilo sjednotit školní osnovy na celém území a tím bude možno tedy i menšinám tím ovšem vznikají další problémy, protože menšiny nebudou mít možnost vyučování v vlastním jazyce, takže situace je velmi komplikovaná, je třeba se držet těch doporučení. Děkuji a teď má slovo pan poslanec Feigl, který zastoupí svého kolegu. Děkuji, pane předsedo takže já bych chtěl pana Radoše Stínového zpravodaje za ALDE omluvit, nemohl být přítomen a já bych jeho jménem chtěl kolegovi Predovi poděkovat za vyváženou a velmi přesnou zprávu. Podobně jako v loňském roce bychom chtěli využít eh, tuto možnost, eh, abychom eh, výrazně tady sdělili, že ALDE plně podporuje tento proces přiblížení zemi a země k Unii a s cílem jejího plného začlenění. Bosna Hercegovina učinila mnoho kroků kupředu, ale ještě toho je hodně zapotřebí eh, dokončit a eh, pro, implementaci eh, dohody o stabilizaci a přidružení je eh, nutné ještě více udělat, protože země eh, je do značné míry nefunkční a velmi chudá a má velmi komplikovanou strukturu. Bohužel ty vnitřní konflikty se dále prohlubují, to je velká, velká překážka celého postupu směrem k Unii. A jak zkušenost eh, z dalších zemí eh, ukazuje, tak eh, přistoupení by bylo velmi zdravé a nápomocné pro řešení řady problémů. Je třeba nastolit konstruktivní spolupráci a dívat se ku předu a ne do minulosti aby všechny strany byly opravdu oddané myšlence spolupráce, tak je třeba, aby se dodržovaly podmínky stanovené eh, výborem a eh, rovněž eh, mezinárodně rovněž otázka tedy lidí bezdomová eh, uprchlíků a eh, hledaných eh, by měla být řešena. Je třeba intenzivnější spolupráce mezi oběma entitami a posílit spolupráci a vzájemnou úctu. Chci, chci ještě přidat jednu věc. Bylo by velice dobré, kdyby všechny zprávy o pokroku na západním Balkáně rovněž jasně stanovovaly to, jakým způsobem by měla Evropská unie eh, řešit otázku eh, krize s uprchlíky. Nemusíme být nějakými proroky, ale ta krize prostě nezmizí a může být problémem i nadcházejících měsících a letech. Děkuji. Šoltes. Děkuji, pan poslanec Šoltes. Hvala eh, za besedo, spoštovani predsedujoči. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Nejprve bych chtěl poděkovat eh, panu Prédovi, zpravodaji, za to, že připravil tento návrh zprávy. Podle mého názoru se jedná o dokument, který je velmi jasný, velmi dobře koncipovaný a velmi vyvážený. A také zdůrazňuje ty hlavní aspekty, eh, které jsou důležité pro to, aby země mohla dál postupovat směrem k členství v Unii. Text je velmi jasný a nevytváří nějaký tlak e, na zemi, která, jak víme, čelí řadě problémů. Je důležité při vypracovávání těchto zpráv, abychom nepřipravili lévali oleje do ohně. Přístup, který zvolil zpravodaj, je velmi pozitivní a já ho plně podporuji. Domnívám se, že bychom rovněž měli podpořit zásadu jednoty pro tuto zem tak, jak to řekli předřečníci, je třeba ještě učinit více eh, ve veřejném sektoru, ve státní správě a eh, při zajišťování eh, hlavních principů funkčnosti právního státu. Hodně toho již bylo učiněno, ale řada věcí zbývá dodělat. A ta fragmentace musí být eh, nějakým způsobem zmírněna. V některých eh, eh, oblastech se ta doporučení nepodařilo realizovat a reformy nepodařilo realizovat, protože země je příliš roztříštěna. Reformy prostě nejsou dostatečně implementovány, či vůbec ne. Chtěl bych zdůraznit ještě jednu věc, která tvoří překážky v pokroku země. Jedná se o problém korupce, o problém organizovaného zločinu. E, toto jsou dva takové velké e, bloky, velké problémy, které e, narušují ekonomiku země. Eh, hodně problémů je také zpěto s eh, vyhýbání se eh, placení daní, s daňovými úniky a země musí mít k těmto věcem jednotný přístup, jednotný přístup k jejich řešení a k řešení dalších problémů, které se například týkají jmenování hlavních postav v soudnictví. Reforma justice je nutná, bez ní nebude dosaženo pokroku jinde. Hodně mladých zvolilo eh, odchod ze země a eh, Bosna Hercegovina eh, opravdu čelí odlivu mozku. Evropská komise tady bude mít plno práce Eh, protože mladí eh, mají za úkol změnit zemi, změnit politickou strukturu v zemi. Něco, eh, co naopak bylo zlepšeno, je otázka zaměstnanosti. To je jednoznačné. Míra nezaměstnanosti za poslední rok výrazně, eh, šla výrazně dolů, ale byl bych velice rád, kdyby se zpráva také zabývala životním prostředím. Životní prostředí by mělo být rovněž předmětem eh, tohoto eh, dokumentu a proto si dovolím předložit některé pozměňovací návrhy, především týkající se elektráren. Děkuji a teď přistoupíme k poslancům, kteří požádali o slovo. Pan poslanec Kukan. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl také poděkovat panu zpravodaji za velmi dobrý eh, první nástřel. Eh, myslím si, že tento návrh se opravdu zabývá všemi důležitými eh, oblastmi a je velmi dobře zredigován. V loňském roce požádala Bosna-Hercegovina o, předlo- o možnost předložit eh, tedy žádost o přistoupení, rada ji eh, přijala a byl tady eh, zvolen určitý mechanismus spolupráce a také program IMF. To jsou všechno zásadní kroky pro nastavení určitého kurzu rok 2016 až do posud představuje pro Bosnu Hercegovinu dobrý rok. Je pravda, že tady došlo k určitým e, problémům, například v září e, to bylo e, referendum ohledně teda Národního dne republiky srbské. My jsme zde hodně oddání myšlence integrity Bosny Hercegoviny. Je velmi zásadní, že všichni političtí e, představitelé na všech úrovních e, se prostě e, združí na podporu realizace té reformní agendy. Takže postupně také narůstá eh, slaďování zahraniční politiky Bosny Hercegoviny s linií Evropské unie a Bosna Hercegovina hraje i pozitivní roli v regionálních záležitostech. Eh, to, co řekl kolega Picula ohledně eh, procedurálních pravidel, to naprosto podporuji a celá delegace má ještě určité pochybnosti o e, legálnosti e, té celé záležitosti. Já se tady dovolím předložit několik pozměňovacích návrhů a to je slib vůči zpravodaji, e, nic jiného. Děkuji. Další je paní Fajan. Děkuji, pane předsedo. I já bych chtěla poděkovat panu zpravodaji panu Predovi a všem dalším, kteří se podíleli na přípravě této zprávy. Jsem ráda, že e, jsme teď trochu optimističtější, když hovoříme o Bosně, Hercegovině a jenom doufám, že stejný optimismus prokážeme i v e, dalším roce, který nebude rokem volebním, jak řekl zpravodaj. Myslím, že země se zaslouží víc, lid této země se zaslouží víc a my také chceme učinit více pro tuto zemi. E, chtěla bych apelovat na představitele eh, země, aby pracovali pro svůj stát, pro své občany, eh, především v oblasti sociálně-ekonomických reform, by měli uchopit tuto příležitost a eh, učinit víc v boji proti korupci. Korupce představuje opravdu velkou překážku. Více by se mělo také učinit v oblasti boje proti organizovanému zločinu, mělo by se zajistit, aby sdělovací prostředky zůstaly svobodné a tak tady je zapotřebí opravdu toho udělat hodně, protože došlo k určitým krokům zpět. Já bych chtěla ještě jednou zdůraznit, že přistoupení, že výbor pro přistoupení a stabilizaci je něčím, co musí být ustaveno. My eh, musíme mít možnost eh, s politiky v té zemi eh, diskutovat a toto je nástroj, který tomu bude nápomocen a který pomůže i jim a já doufám, že nakonec dospějeme k dohodě. Chtěla bych využít této příležitosti, abych apelovala na politiky, aby přestali vést eh, eh, nacionalistickou politiku. V zemi je víc a víc eh, patrný nacionalismus a jak jsme slyšeli, mladí zemi opouštějí. Pokud by tento trend měl pokračovat, pokud by eh, mládež eh, ztratila eh, naději spojenou s touto zemí, tak by budoucnost Bosny Hercegoviny byla ohrožena. A ještě něco, nevládní organizace, občanská společnost, i ti mají velmi důležitou roli, kromě vedle vlády tedy kromě vlády. A já doufám, že i návrhy občanské společnosti a nevládních organizací budou brány v úvahu a e, že se tyto složky budou moc podílet na budování země. Musíme zůstat optimisty, musíme pracovat e, směrem k e, světlejší budoucnosti země. Bosna Hercegovina musí pos- také poskytnout dobré odpovědi na ten dotazník. To je cesta ku předu. Zahvaljujem se kolegi Predi na trudu uloženom u ovu rezoluciju ističući svoju nedvojbenu podršku. Já bych poděkovala kolegovi Predovi za práci na této zprávě. Vzhledem k těm potřebným změnám, které by vedly k novému vývoji, je třeba zdůraznit, že v tomto usnesení chybí ještě celá řada věcí. Na rozdíl od usnesení z roku 2015 a 2014, nebo tedy od zpráv, tak zde se neřeší o úst, nebo neřeší se zde ústavní architektura jako zdroj celé řady problémů. Evropský parlament už uznal, ale je to třeba zopakovat, že Bosna a Hercegovina musí provést zásadní ústavní změny, aby se uplatňovaly takové věci, jako je subsidiarita, a aby se také překonaly separatistické tendence, které stěžují euroatlantickou integraci země. Je třeba věnovat také pozornost volebnímu zákonu, který komplikuje volby i na místní úrovni. Například ten statut, který v roce 2004 byl uvalen na eh, město Mostar, vede k tomu, že vlastně už eh, tři volební období za sebou se v Mostaru nekonaly volby. Je třeba, aby zde byli nezávislí vůdcové místo toho, aby byli zde jmenováni chorvačtí veteráni. Je třeba zdůraznit eh, potřebu zaměřit se na skutečné reformy. Děkuji a určitě předložím pozměňovací návrhy. To bylo tedy poslední vystoupení za poslance. Máme zde také zástupce komise, paní Matvela, která teď si vezme slovo. Děkuji, vážení poslanci. Ze všeho nejdříve chci poděkovat zpravodaji panu Pradovi za přípravu velmi kvalitní a vyvážené zprávy ke zprávě o Bosně a Hercegovině za rok 2015. Je to v podstatě v souladu se sděleními, které jsou obsaženy uh, ve zprávě komise. Zdůrazňuje se zde pokrok, kterého země dosáhla, ale zároveň kroky, které musí země ještě podniknout. V minulém roce jsme zaznamenali novou dynamiku v této zemi, byly splněny klíčové priority, pokud jde o reformní proces, eh, který byl započat v minulém období. Připomínám, implementaci reformní agendy, která probíhá v souladu s dohodnutým rozvrhem přijetí koordinačního mechanismu. To už zde bylo připomenuto jako důležitá podmínka pro další postup a, a také adaptační protokol. My se také těšíme na to, abychom ji v následujících dnech podepsali. Rada na základě toho vyzvala komisi, aby připravila zprávu o pokroku kandidátských zemí. Komise tedy předá svůj dotazník příští týden 9. Eh, prosince Bosně a Hercegovině. To má velký symbolický význam, ale zároveň je to také začátek eh, práce v celé řadě oblastí pokrytých kodeňskými kritérii. Je třeba pokračovat eh, v implementaci reformní agendy, aby byly vyřešeny ty hluboké strukturální problémy, které brzdí rozvoj země, také socioekonomické záležitosti, reformy veřejné struktury, právní stát a tak dále. Je zásadní, aby se zlepšila spolupráce mezi všemi úrovněmi státních a veřejných úřadů. To je priorita, protože se očekává, že země bude aktivně spolupracovat s komisí v procesu přípravy tohoto stanoviska. A tento proces bude takovým testem pro bosenské úřady tomto smyslu. Na závěr chci zopakovat, že komise je připravena podpořit Bosnu a Hercegovinu na její cestě směrem k Evropské unii, včetně a technické pomoci. Komise se také těší, že bude pokračovat v plodné spolupráci s Evropským parlamentem na této cestě. Děkuji. Děkuji. Preda. Děkuji, pane předsedo. Děkuji všem kolegům, kteří mají zájem o Bosnu a Hercegovinu a kteří zde přednesli velmi zajímavé, užitečné příspěvky. Teď bych rád řekl tři věci. Především děkuji všem kolegům za to, že upozornili na body, které text zatím nepokrývá. My to uděláme určitě pomocí pozměňovacích návrhů. Museli jsme si vybrat. Měli jsme to štěstí, že máme poměrně velkorysý počet znaků. Velmi velkorysý, musím říci, ale přesto jsme nemohli všechno pokrýt a proto doufáme, že pozměňovací návrhy kolegů doplní to, co tam chybí. Děkuji také za všechny návrhy, které už byly předloženy v rámci této debaty. Já jsem přesvědčen, že pozměňovací návrhy to ještě upřesní. Za druhé, pokud jde o novou iniciativu pro Bosnu a Hercegovinu, tak jakmile byla zahájena, já připomínám, to bylo už před dvěma lety, v roce 2014, šlo o to, že bychom na začátku požadovali méně, aby později toho udělala více. Takže jsme se říkali, nejdříve budeme pracovat na ekonomických, sociálních otázkách a na později si necháme reformy, především reformy ústavní. Ty jsou vždycky komplikovanější, citlivější a, a mají mnohem větší dopad na politiky. To, co zde zaznělo, je důležité to, co bylo uděláno, ale pořád ještě jsme velmi vzdáleni tomu, abychom pozorovali ekonomické změny sociálního charakteru. Já si myslím, že třeba skutečně podpořit eh, tuto zemi, aby pokračovala na této cestě a teprve později doufat, že postupně země dospěje ke konsensu, v oblasti reform, především ústavních reform. Je pravda, že ta debata běží, ale alespoň dvě strany, které jsou zapojeny do této debaty, tak ústavní reformy jednoznačně odmítají. Když jim tedy nabídneme tu možnost zablokovat celý proces kvůli tomu, že tratí spoustu času diskuzí o ústavních reformách, tak mi to nepřipadá jako úplně nejlepší řešení. Ten dotazník, který bude poslán, bude obsahovat více než tři tisíce otázek. To je hodně. Já jsem si vždycky dovolil eh, tedy radit, že bychom měli jít eh, cestou země, pro kterou jsem byl zpravodajem. Eh, to byl tedy Island. Island byl kandidátskou zemí a vzorově odpověděl na dotazník. Já jsem vždycky říkal sarajevským úřadům, aby se dívali nejen na ty země regionu, to znamená Chorvatsko, Bulharsko, Rumunsko a tak dále. Ale mohli by si vzít příklad také z Islanděnů, kteří zcela mimořádně udělali to, o co byli požádáni a měli skutečně velmi omezený tým. Kolega, který se mnou tehdy na Islandu pracoval, nebo na té otázce Islandu pracoval, určitě se mnou bude souhlasit. V Sarajevu by se mohli tedy poučit z té skvělé islandské zkušenosti. Doufám, že tento příklad jim pomůže při koordinaci odpovědí že nebudou ztrácet čas eh, v nějakých eh, neužitečných sporech, protože to je vždycky velmi nebezpečné. Pokud chceme skutečně evropskou integraci, tak eh, se musíme dívat také jinam. Nejen pouze zůstat u sebe na dvorku nebo se podívat k sousedovi. Já si myslím, že když budeme mít takový komplexnější, volnější, uvolněnější pohled, tak je to velmi užitečné jako intelektuální zkušenost v politice. A já jim tedy budu nadále doporučovat, aby využili té islandské zkušenosti. Děkuji. Děkuji, tím uzavřeme tuto část Bosna-Hercegovina. Na závěr tedy toto nadšené vystoupení kolegy Predy. Já bych rád připomněl, že deadline je 10. ledna v 18 hodin. Lhůta tedy pro předkládání pozměňovacích návrhů. Tím jsme tedy uzavřeli toto téma. A teď zde máme zprávu, která se týká Albánie. Zpravodajem je Knut Fleckenstein. Je to první diskuse která zde proběhne a nebudeme ztrácet čas a hned dávám zpravodaj slovo, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Rád bych v první řadě eh, přivítal skupinu mladých lidí z Albánie eh, na téma EU Policy. Jsou to mladí lidé z Albánie, kteří studovali zde v Evropské unii a vrátili se zpět do své země a tam pomáhali, tam chtějí pomáhat s restrukturalizací jejich země. To je, myslím, velice pozitivní znak, eh, pozitivnější než lecos jiného, co my jako politici dáváme, že eh, mladí lidé se po dobrém studiu vrací domů a rozvíjejí svou zemi. Vítejte. Za druhé, eh, stále máme dost krizí, tedy na Balkáně jedna snad bude 11. prosince ukončena, ta makedonská. Kromě toho Albánie eh, dělá významné kroky při plnění některých klíčových priorit. V červenci 2016 bylo jednomyslně odhlasována justiční reforma, eh, eh, tedy respektive tady ta nutná ústavní změna. Bylo to odhlasováno albánským parlamentem za souhlasu všech stran, včetně těch opozičních. V mezidobí eh, většina zákonů je přeskoumávána eh, advokáty například eh, a jsou přijímány v parlamentu například otázka revize systému státních zástupců. Někteří poslanci se dovolávají u ústavního soudu a chtějí vyjasnit ještě několik otázek u těchto změn, eh, přičemž se teď čeká na stanovisko ústavního soudu a na stanovisko příslušné komise Rady Evropy. Přes eh, všechno to, co zatím není v pořádku, a eh, na co upozorňuji ve své zprávě, hned o tom prohovořím, Myslím si, že bychom přesto všechno měli další jednání otevřít co nejdříve. A e, souhlasím s tím, co říká komise tady, že to otevřeme tehdy, až proběhnou první kroky e, implementace, skutečné implementace této justiční e, reformy, což jsou přesně ty procesy, které jsem tady jmenoval. Jde o to jasně říci, že chceme začít s vyjednáváním. To není konec celého procesu, to je na, naopak začátek celého toho procesu. A podle mého názoru tím pádem bychom mohli radě jedině eh, doporučit, aby řekla komisi, ano, začněte s vyhledáváním, ale jakmile, ale teprve, až uvidíte první výsledky. A ne až v roce 2018, kdy bude další zpráva. Teď jde o to, abychom my zůstali důvěryhodní. Bylo to pro parlament složité rozhodnutí, zejména pro opozici, hlasovat s všemi ostatními a my jsme řekli, ano, to je ta správná cesta a my to také zohledníme a teď nesmíme začít couvat a připravovat další podmínky, to by nebylo fér. Eh, kromě toho je jasné, že je potřeba řešit další reformy a implementovat je. Korupce, organizovaný zločin a tak dále. Eh, také volební zákon musí být revidován, protože samozřejmě očekáváme eh, v příštím roce v Albánii nezávadné volby, bez kupování hlasů a tak dále. Jde o práva i menšin, eh, která, které musí být také chráněny, a o jejich dekriminalizaci. Rád bych eh, uzavřel svůj příspěvek dvěma pozitivními body. Za prvé, Albánie má stabilní a stabilizační roli. Společně se Srbskem. A takovou to roli hraje už eh, několik let. Regionální systém výměných pobytů eh, mladí, mladých lidí v, v Tyraně je, myslím, příkladem pro všechny. Považujeme to za velice důležité, protože pokud mladí lidé nebudou mezi sebou komunikovat, pak nelze bojovat se starými předsudky. A z, ze zahraničně politického hlediska je Albánie eh, spolehlivým partnerem nejen pro Brusel, ale i pro Washington. A to se potvrzuje opět a znovu. Těším se na obvyklou kvalitní spolupráci se stínovými zpravodaji Jistě vám v mé zprávě bude leco schybět, protože ta zpráva může mít jenom předepsaný počet slov, ale jsem si jist, že tyto věci do té zprávy přibudou prostřednictvím pozměňovacích návrhů jednotlivých frakcí. Děkuji. Děkuji, Knute. A teď? Teď dáme slovo stínovým zpravodajům, kteří jsou tady přítomni. Thank you, Chair. Uh, dear colleagues, first of all, I would like to congratulate the rapporteur, Mr. Fleckenstein. Děkuji. Ze všeho nejdříve chci poděkovat uh, panu zpravodaji Fleckensteinovi za práci na přípravě této velmi vyvážené zprávy o Albánii. Musíme uznat uh, roli, kterou se hrává Albánie ve stabilitě regionu. Ukazuje také, že je jasně oddána evropské integraci. V uplynulém roce v domácí politice udělal Albánie dobrý pokrok, splnila politická kritéria pro integraci do EU. Poté, co, byly přijato, co bylo přijato pět klíčových priorit, po rozhovorech, které vedly ke schválení reformy justice. Komise tedy doporučila zahájení přístupových jednání s Albánií a jsem velmi rád, že pan Fleckenstein také sdělí tento názor ve své zprávě. Já osobně si myslím, že je správný čas, aby Albánie zahájila tento proces. Samozřejmě změny pořád ještě přetrvávají a blížící se parlamentní a prezidentské volby v roce 2017 budou skutečným testem připravenosti země na zahájení přístupových jednání. Pro Albány je velmi důležité, aby měla spravedlivé demokratické volby aby mohla učinit další kroky na cestě reform a já si myslím, že bychom na to měli klást důraz ve zprávě. Rád bych také zdůraznil, že konstruktivní dialog mezi vládou a opozicí je zásadní, především po prohlášení opozice, že se zdrží účasti ve volbách a pokud nebudou splněny dvě podmínky implementace zákona o dekriminalizaci a zaručení transparentních a spravedlivých voleb. Je také důležité, že více než 2 miliony Albánců, které žijí v zahraničí, nemohou volit, eh, což je jejich základní ústavní právo. Vláda by měla zahájit potřebné reformy, aby jim tuto příležitost poskytla. Teprve poté bude Albánie mít plné, plně demokratické volby. Na závěr Zpráva zdůrazňuje výzvy, kterým Albánie čelí a některé z pozitivních kroků, které vláda přijala, aby tyto výzvy řešila. Například úsilí vyhnout se nebo předcházet islámské radikalizaci a přijetí klíčových eh, legislativních textů pokud jde o boj proti korupci, ale důležité je také podporovat ovzduší inkluze a tolerance všech eh, menšin. Děkuji a těším se na další spolupráci s panem Fleckensteinem a stínovými zpravodaji. Děkuji, pan poslanec Hadži Džorču. Děkuji, pane předsedo. Nejdříve musím poděkovat panu Fleckensteinovi za to, jaký kus práce odvedl. Musíme ještě upozornit na jisté věci v souvislosti s Albánií. Za prvé, Albánie musí pokračovat eh, na své cestě směrem k přistoupení, musí udělat eh, hodně kroků v souvislosti s justiční reformou, musí vyřešit organizovaný zločin v zemi a musí také hodně pracovat na svobodě projevu. Je nutno dodržovat pravidla menšin. To je pro nás velmi klíčová otázka. A musí také přinést eh, pravdivou odpověď, co se skutečně stalo, když došlo tedy k demolici 20 eh, domů menšiny řeckých kypřanů. My budeme toto téma dále sledovat. Eh, víme, že budeme pokračovat v duchu, který nám všem pomůže pomoci Albáncům, aby se dočkali lepší budoucnosti. Děkuji. Děkuji. Teď dám slovo poslancům, kteří požádali o slovo pan poslanec Andrulakis. Eh, Děkuji, pane předsedo. Eh, je zřejmé, pane předsedo, že tady došlo k opravdu velkému pokroku, především v oblasti justice, v boji proti korupci ale vidíme tady určité znaky znovu se objevujícího nacionalismu, například eh, začení eh, dvou úředníků, eh, pohraničníků v tom smyslu, že byli obviněni z toho, že měli nějaké propagandistické materiály o takzvané Velké Albánii a měli také nějaké mapy Eh, a je zcela zřejmé, že my tady musíme eh, mezi Albánií a dalšími sousedními zeměmi mít dobré sousedské vztahy. Děkuji. Zambasky je další. Eh, děkuji, vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Já děkuji zpravodaj a sekretariátu za to, že vypracoval toto zprávu a jménem e KR chci poblahopřát Albánii k dosaženým výsledkům. A musím říct, že eh, můžeme také vyjádřit své sympatie vůči albánskému lidu. Reforma eh, v té oblasti justice je velkým krokem ku předu, protože tady existují určité E, nedostatky, co se nezávislosti týče. A já jenom doufám, že reformy budou v příštím roce ještě zásadnější, tak, aby mohla začít skutečná jednání, vyjednávání. A chtěl bych e, také říct, že předložím určité pozměňovací návrhy. Chtěl bych, aby země e, také přijala určitá opatření směrem k menšinám. A vítám rozhodnutí Ministerstvo zahraničních věcí vytvořit speciální komisi eh, i co se týče eh, jazyku, v Mala, a v Malagoře máme bulharské menšiny. Eh, jsou to kompaktní komunity, které jsou nicméně skupinami, které nejsou oficiálně uznány, nemají statut menšin. A pak je tady ještě otázka eh, toho spoždění eh, vyjednávání. Eh, chtěl bych požádat příslušné orgány v zemi, aby tyto komunity byly uznány jako menšiny a tím, že takto přiznáním tato práva, půjde Albánie cestou k integraci. Děkuji paní Sakorafa. Děkuji, děkuji pane předsedo, děkuji panu Fleckensteinovi za práci na tomto dokumentu. Jsou tady nepochybně oblasti, ve kterých ještě zapotřebí věci výrazně zlepšit a pak ještě eh, možná něco připojit. Začnu začátkem. První věc se týká plného eh, dodržování práv menšin a také principu dobrých sousedských vztahů se sousedními státy. To jsou eh, naprosto zásadní požadavky pro přistoupení a eh, to je něco, co Evropská unie musí vyžadovat a očekávat eh, od svých budoucích členů a musí to také, jak řekl pan Falkenstein, velmi správně, Albánie uznat. Musíme se také podívat na ústavní e, pořádek a e, je třeba e, se tady zmínit o tom, že řecká menšina není vůbec zmíněna a je tady také zapotřebí dodržet tu povinnost právního statutu pro menšiny, tak aby menšiny byly chráněny, aby měly také právo na Eh, majetek. Eh, je tady nějaký 90 rodin eh, v řecké komunitě. Vláda jim dala pět dnů na to, aby opustili své domovy které, budou, které měly být zbořeny. A to je nepochybně něco, co jde proti mezinárodně uznávanému právu menšin. A pak bohužel řečnice byla na chvíli přerušena. Eh, zároveň tady také není žádný odkaz na dobré sousedské vztahy, na nutnost eh, vymítit všechno, co by na to, to mohlo mít nějaký negativní dopad. A eh, v nedávné době se také objevují revanšistické sentimenty E, směrem e, ze strany Albánců směrem k Řecku. E, je třeba prostě určité věci respektovat za každé situace a bychom se vyvarovali toho, že tady se začnou hrát nějaké politické hrátky mezi Albánií a jejími sousedy. Pan Šoltis je další. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád vyjádřil určité vážné obavy, které se týkají Eh, ochrany přírody. Chtěl bych eh, zmínit věc, že 44 z 71 vodních elektráren eh, se staví v ochráněných oblastech a z hlediska nevládních organizací tady je dopis, který zmiňuje pochybnosti ohledně eh, řeky Jotos, která je jednou z nej eh, eh, čistších řek zatím v Evropě. V je třeba prostě zakončit tyto eh, vodní projekty, zastavit eh, tyto projekty vodních elektráren. Eh, je třeba respektovat vlastní povinnosti vzhledem i k Evropské unii, protože tento postup opravdu není v souladu s aký komunitér a e, rovněž to není v souladu s příslušnou směrnicí a s směrnicí o ochraně e, přírody. Takže já se domnívám, že Evropská unie a musí vyžadovat, aby tyto země, včetně Albánie, respektovaly mezinárodní standardy a chtěl bych se také ještě zmínit o roli evropských bank v tomto projektu. Eh, protože i eh, ty tam hrají svou úlohu. A místní obyvatelstvo eh, se musí více podílet na procesu přijímání rozhodnutí. Jinak by tato situace mohla mít opravdu vážné důsledky. A v tuto chvíli je to trošičku taková situace jako na divokém západě. A to je něco, co musí skončit. Děkuji. Děkuji, pan Epitedojos. Děkuji, pane předsedo. Spravodaj zmínil oblasti, kde došlo k pokroku ve snahách Albánie o přistoupení a řekl, že určité věci ještě zbývá učinit. Je těch věcí víc. Samozřejmě Albánie Eh, si musí udržovat dobré sousedské vztahy se všemi svými sousedy. A já eh, bych tady chtěl ještě eh, zmínit ty mapy s zakreslenou takzvanou Velkou Albánií, které prostě obíhají mezi lidmi. A Skopje je tedy zakreslená jako součást Řecka, součást Srbska, e, to, e, to jsou všechno věci, které nejsou faktorem stabilizace na Balkáně. A e, premiér Albánie bez dobrého důvodu vyjádřil určité revanšistické názory ohledně Řecka a e, pronesl e, slova, která jsou plná historických nepřesností. A je zřejmé, že Albánie bude muset spolupracovat s Řeckem. a e, severní Epiros, kde žije řecká menšina, tam, docha, tam došlo prostě k demolicím obydlí, což opravdu Eh, není, není možné a není třeba možné, aby Albánci řeckého původu byli zapsáni do seznamu voličů eh, k volbám. Takže to jsou všechno důvody, proč si myslíme, že Albánie není připravena k přistoupení vzhledem ke všem těmto eh, faktům. A obávám se, že Unie udělá stejnou chybu s Albánií, jakou učinila s Tureckem. Jsou tady prostě podmínky, které je třeba, aby země kandidátské země uznaly, jsou tady kodaňská kritéria a otázka, kterou si musíme položit, zní, kdy si Evropská unie uvědomí, že e, Unie prostě musí vyvíjet tlak na albánskou vládu a e, říct, že e, prostě je to v jejich vlastním zájmu, aby ty nutné věci nutně provedly. Tady prostě je je to v zájmu Albánie jako takové. E, a je zcela jednoznačné, že oni, oni prostě musí ty e, požadavky dodržet a my k tomu musíme tlačit. Děkuji. Karos je další. Děkuji, e, pane předsedo. I já chci poděkovat panu Fleckensteinovi za zprávu, kterou nám dnes představil. A rovněž i já bych chtěla přivítat mladé Albánce, kteří studovali v zahraničí a uvědomili si, že budoucnost jejich země je v Evropské unii. A z tohoto důvodu se rozhodli aktivně pracovat na tom, aby zajistili, že jejich země splní tu, řekněme, evropskou zkoušku, aby se z Albánie mohl stát e, plnoprávný členský stát EU. To řečeno, musím e, trošičku hájit řeckou menšinu v Albánii, protože o nich nikdo nemluví. Zabýváme se celou řadou dalších menšin, ale ne menšinou řeckou. A řecká menšina je ohrožena. Je přímo ohrožena, protože má demografický problém vzhledem k odstěhování kosovarců na jižní, do, do jižních částí Albánie a vzhledem k přesidlování uprchlíků z Ašrafu na sever Tyrany. Neříkám, že uprchlíci nemají být chráněni, ale e, tito uprchlíci z Ašrafu jsou posíláni na jejich země. Diskriminace vůči řekům v Albánii je nepřijatelná. Jsou to Evropané. Albánie má vážné hospodářské problémy Samozřejmě Řecko má své vlastní hospodářské problémy, přičemž řecký stát eh, této menšině poskytl určitou pomoc a není spravedlivé, že Řekové v Albánii mají takové zacházení, jaké mají. Například eh, nemohou vstoupit do armády, nemají určité jiné občanské možnosti, nemohou se z nich stát vědci, v Albánii nejsou žádné řecké školy. A to je něco, co já už jsem říkala posledně. Na Řecko eh, se kladou určité nároky, eh, ve Skopi vidíme určité destabilizující tendence a máme i určité otazníky, co se týká eh, albánského vládnutí v Kosovu. Rovněž jde o islámské vlivy vytváření muslimských škol. A to všechno naznačuje, že pokud Albánie nezaujme, nepodnikne ta potřebná opatření, jak říká pan Fleckenstein, například rozkrytí organizovaného zločinu nebo zlepšení zprávy věcí veřejných a legislativy, zejména volebního zákona, pak si nemyslím, že Albánie do evropské rodiny patří. Na závěr mi dovolte říci, že co se týká místních voleb, tak eh, Většinou dochází ke vzniku administrativních osad v oblastech, eh, které byly vždy tradičně řízeny řeky, aby se zabránilo tomu, že bude někdo znovu zvolen jako starosta dané obce. Děkuji. Děkuji, pan Marias. Děkuji. Aha, co se týká přízvuku, tak mé jméno se vyslovuje Marias. Děkuji, eh, pane předsedo. Já bych rád eh, pogratuloval našemu kolegovi eh, Fleckensteinovi k jeho zprávě. Rád bych zkrátka řekl něco, co už jsem říkal opakovaně na plénu. V souvislosti s Albánií není to nic nového. Můžete se podívat do zápisu, říkal jsem to opakovaně na plénu pan eh, Preda většinou sedí poměrně blízko, tak to může dosvědčit. Já jsem zmiňoval několik hlavních témat. Jednak musí být eh, chráněna práva řecké menšiny v Albánii. Tato práva jsou porušována. Eh, zejména jsme to zaznamenávali v roce 2015, kdy došlo k demolici Ajosta na Siu, tedy kostela a k zabrání eh, parcel patřících řecké menšině. Jejich vlastnické právo je ohroženo a v Dubnu byla položena otázka komisaři Hánovi, který uvedl, že Albánci musí respektovat práva menšin. Nejnovější eh, problémy vidíme například v podobě hrozby demolice 19 budov ehm, v oblasti Eli Kamára, což ehm, ukazuje na to, že situace v oblasti ochrany řecké menšiny v severním Epiresu rozhodně není uspokojivá. Doufám, že pan zpravodaj to velice vážně zohlední. Je to skutečně něco, na co chceme odkázat. A my v tomto smyslu předložíme pozměňovací návrhy. To jsou věci, které nelze přehlížet. Další věc, to se týká opět řecké menšiny, to jsou jejich práva. Mají skutečně všechna práva? Mohou ta práva také jaksi aplikovat? O ta odpověď je ne. Mnoho Albánců, když přišlo do Řecka, mohlo tam žít, pracovat, děti chodili do školy, mohli vydělávat a pak ty peníze investovali třeba do nemovitostí nebo do něčeho jiného. Ale Zdá se, že to není reciproční vůči řeckým občanům eh, v Albánii, protože ti nemají ekvivalentní práva. Jde o dobré sousedské vztahy. Jak říkal pan Ban Ki-moon, Albánie eh, nelegálně uzavřela hranice a neumožňuje uprchlíkům překračovat jejich území a to není legální. Dále, někteří uprchlíci, jak říká paní Teocharus, eh, mohou přes Albánii procházet a jsou odesíláni do určitých oblastí. Já eh, opět opakuji už po několikáte, že pan Rama říká věci, které nejsou správné vůči Aténám. Vytváří takovou určitou hysterii v Albánii, a nevím, jestli to víte nebo ne. Eh, byli tam takzvaný eh, camiové, říkalo se jim camides, který, kteří pracovali za války s nacisty, s SS eh, a na konci války společně s oddíly SS uprchli Nicméně eh, řeckými soudy byli odsouzeni jakožto um, komplicové SS a pan Rama ty takzvané Camides podporuje a podporuje jejich požadavky. Což je něco, co jednoznačně musí být tímto výborem a Evropským parlamentem obecně přeskoumáno. Není možné ustupovat takovýmto výhruškám pana Rama. Protože to vytváří klima, které významným způsobem stěžuje Albáncům tu cestu za přistoupením do EU. Je potřeba jim to říci vážně, že toto není, při, toto není přijatelné. Teď má slovo komise, opět paní Matuela, prosím. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci a poslankyně, jménem komise bych ráda poděkovala panu Fleckensteinovi, panu eh, zpravodaj za přípravu opět eh, velice dobře vyváženého usnesení ehm, k zprávě za rok 2016 pro Al- Albány. Návrh usnesení velice dobře sumarizuje hlavní sdělení pro Almány. Chválíme zemi za jednoznačný pokrok vpřed a za zdůrazňování reformních priorit na nadcházející období. Tyto signály jsou v souladu s, se sdělením komise, kdy se chceme zaměřit na implementaci justiční reformy, na boj proti korupci a organizovanému zločinu, na vynucování základních práv a na další priority, které jsou jaksi nad rámec našich priorit, například reforma volebního práva a ten tzv. dekriminalizační proces. Eh, navazování na ten pokrok eh, od udělení statusu kandidáta v roce 2014 eh, Albánie za poslední reportovací období udělalo, udělala velké kroky vpřed. Zejména v posledních měsících to, byla, to bylo přijetí ústavních dodatků, které připravili půdu pro důkladnou reformu justice. Z těchto důvodů komise vydala podmínečné doporučení pro zahájení přístupových řízení, na základě eh, hmatatelné implementace justičního ref, justiční reformy na základě úpravy pro soudce a státní zástupce. Jde o pevné zakotvení principu právního státu v Albánii a je to relevantní také pro ostatní sektory, včetně socioekonomického rozvoje. Rovněž sdílíme názor, který je vyjádřen v tomto usnesení ve věci konstruktivní role Albánie v daném regionu. Je zde jasný závazek plnou harmonizací s, se společnou zahraničně bezpečnostní politikou EU. Komise ve svém návrhu usnesení rovněž vyjadřuje, že konstruktivní dialog a ochota ke kompromisu budou zásadní nejen pro úspěch těchto reform, ale také pro celý ten přístupový proces do EU. V tomto ohledu vítáme důležitou roli, jakou hra, kterou hraje Evropský parlament v rámci eh, parlamentní komise pro stabilizaci a přiblížení se, což může být i velice dobré politické vodítko pro to velice citlivé období, které Albány teprve čeká. A těšíme se na velice plodnou spolupráci s Evropským parlamentem v příštích měsících na toto téma. Tolik z mé strany, děkuji vám za pozornost. Knut Fleckenstein. Máš slovo. Děkuji, pane předsedo. Ano, toto je první debata o pozměňovacích návrzích. Budeme ještě mluvit a jsem přesvědčen, že to bude velice detailní diskuse. Eh, řekl bych jen dvě, tři stručné větičky. Za prvé, kodaňská kritéria musí být plněná, když eh, chce někdo do EU, ale ne když se zahajují jednání. Albánci schválili justiční reformu a e, jiní takovéto reformy schvalují až uprostřed vyjednávání. Takže samozřejmě jsou kritéria, která musí být bezpodmínečně splněna, když se člověk skutečně chce stát členem EU. Za druhé, já jsem to stručně řekl a můžeme to zintenzivnit. Je jasné, že ne vše je v pořádku a něco je skutečně v nepořádku. E, můžeme dohledat, proč se co děje. Například, když jsou strhávány nelegálně postavené budovy, tak to nemůže fungovat tak, jak to zažíváme tady, že se ukáže prstem a za několik dní je po budově. Ale ono je jedno, zda ten dům nelegálně postavil Albánec nebo e, albánský řek. Je potřeba, aby všichni měli právní ochranu, aby všichni měli právní jistotu, aby i pro takovéto situace byl přesně daný postup. To je bez pochyb. Tak a nakonec ještě jedna věta. E, opět i dnes e, hovořila celá řada řeckých kolegů. To zažíváme i u jiných diskusí. Žádný členský stát e, tímto není tak zasažen jako naši řečtí kolegové to eh, platilo pro tu bývalou Jugoslávskou republiku Makedonii, to platí pro Albány, platí to pro Turecko a znovu a znovu eh, vlastně se nedostáváme dál, protože zde je tolik nevyřešených problémů s vašimi menšinami, zejména v zemích na Balkáně. A proto bych navrhl, a to nemá být ironické, nemá to být nic kritického ani tak, abychom eh, se na rozšířeném byru zamysleli nad tím, jaké typy akcí bychom mohli uspořádat, abychom mohli probrat eh, ty specifické problémy všech řeckých kolegů v Albánii, v Makedonii a tak dále, tak podobně. Protože já si myslím, že i zde musíme řešit problémy bilaterálně a zaujmout k ním jednoznačné stanovisko, tak aby ten celkový proces nemusel zadrhávat pořád na tom samém místě. Já nevím, jak bychom to mohli udělat konkrétně, ale musíme si najít nějakou cestu, jak začít intenzivněji diskutovat, intenzivněji než do posud. A já to sdělím panu Brokovi a učiním k tomu určité návrhy předsednictvu. Děkuji. Děkuji, Knute. Vzpomínám na závěr že ve 12 hodin 10. ledna 2017 je lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů a tím jsme uzavřeli tuto část eh, diskuze o Albánii. Teď zde máme poslední bod a to je výměna názorů o prezidentských volbách v Moldavsku. Vedlo to tedy k vítězství s 52,16% a já okamžitě dám slovo poslanci Šoltesovi, aby nás informovala. Potom si můžete vzít slovo, když se budete chtít vyjádřit. Ovšem máme jen 14 minut, protože v 18 hodin musíme skončit. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Ze všeho nejdříve děkuji za to, že jste mě pozvali abych eh, pohovořil o naší pozorovatelské misi na druhé kolo prezidentských voleb, které proběhlo 13.11. Setkali jsme se s oběma kandidáty, Maja Sandu a Guanadon, den před volbami. Prezidentský kandidát vyjádřil, že tedy víru, že vyhraje ve volbách asi o 80 tisíc nebo 100 tisíc hlasů. My víme, že ten výsledek byl těsnější. On také varoval před eh, volebním podvodem. Specificky si stěžoval eh, na problémy s hlasováním studentů také říkal, nebo obával se, že je zde diskriminace, protože 92 eh, volebních místností bylo otevřeno v zemi a pouze 18, eh, tedy v Rusku. Překročilo všem eh, hodně tedy mezí při své volební kampani Maja Sandu využívala také sociální média k tomu, aby mobilizovala své voliče. Přiznala všem, že bylo těžké konkurovat eh, té druhé kampani a říkala také, že pravoslavná církev se proti ní vyjadřovala negativně. Maja Sandu v médiích také hovořila, nebo tedy zmínila tu dohodu nebo slib Angely Merkelové o tom, že by přijala syrské uprchlíky. Bylo také spochybněno, zda ona je vhodnou kandidátkou, protože nemá děti a není vdaná, takže se vystupovalo sexisticky, zaznívaly zde eh, různé homofobní a sexistické hlášky. Předběžné Eh, výsledky ukazují, že tedy sociálně demokratický kandidát zvítězil, měl 52,5% a Maja Sandu 48, necelých 48%. Rozdíl byl asi 69 tisíc hlasů. To druhé kolo voleb mělo tedy dodržet eh, práva a ten eh, volební den byl klidný všude v zemi. Obecné hodnocení, včetně tedy počítání hlasů, bylo kladné, že byly tedy dodrženy postupy, ovšem byl problém, aby moldavští občané hlasovali v zahraničí. To byla velmi vážná otázka. Moldavci cestovali velmi daleko, aby dosáhli nebo aby se dostali do té nejbližší volební místnosti. Některým volebním místnostem docházely volební lístky, takže to nebylo skutečně spravedlivé. Jsou zde tedy možná ponaučení a měla by být využita i měly by být využity jiné možnosti, včetně elektronického hlasování. 86 hlasů těch, kteří hlasovali v zahraničí, tedy směřovalo pro Marie Sandu. Účast diaspory byla zdvojnásobená v porovnání s prvním kolem. Já už jsem v prvním kole upozorňoval na nedostatek transparentnosti, pokud o financování kampaně a že zde byly také možnosti manipulace médií. To se týkalo nejen tedy aktivit souvisejících s volbami, ale vůbec financování politických stran. Je potřeba provést zásadní reformu v této oblasti a financování politických stran i volebních kampaní musí být eh, sledováno. V průběhu druhého kola se ukázalo, že právní rámec eh, pro financování kampaně není specificky určen pro druhé kolo. Například není jasné, zda limit výdajů se uplatňuje pouze pro první kolo nebo zda se vztahuje na obě kola. Měla by být přijata legislativa, která poskytne jasný rámec pro financování kampaně ve všech stádiích volebního cyklu. Doufám, že moldavské úřady se podívají na ty nedostatky, které identifikovali mezinárodní pozorovatelé a budou uplatňovat eh, doporučení. Rád bych na závěr poděkoval všem kolegům, kteří se účastnili této pozorovatelské mise. Děkuji za týmovou a konstruktivní spolupráci. Děkuji. Grazie, honor. Děkuji, pane poslanče. A teď má slovo pan poslanec Korvin Mike.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 tak ta jsou většinou eh, skutečně objektivní a týkající se tématu a pokrývají přesně to, k čemu v těch volbách došlo. Delegace Evropského parlamentu společně s panem Šoltesem odvedli skvělou práci, kterou podporujeme. Eh, jsou zde určité přirozené sympatie pro Evropu se svými partnery v Kišiněvu. Je potřeba si uvědomit, že tentokrát zde vidíme i podporu premiéra Philipse, co se týká procesu integrace v Evropě. Je rovněž důležité si uvědomit, že politici by měli vykazovat eh, smysl pro odpovědnost, když hovoří o situaci v Moldavsku. Je to eh, země s velice drsnou historií, s velice drsnými dějinami. Eh, toto není vhodná platforma pro politické deklarace. My Moldavskou republiku do budoucna budeme podporovat a je velice důležité, aby vláda a společnost v Moldavsku tuto podporu pocítili. Moldavská společnost je stále rozštěpená. Je zde pocit, že se věci neubírají správným směrem. Rád bych rovněž přivítal něco, co se odehrálo dnes. Premiér Filip dnes v Bruselu navštívil NATO, tedy velitelství NATO, a podepsal dohodu o zřízení styčné, styčné kanceláře NATO v Kišiněvu. Já zdůraznuju, že to je styčná kancelář, nikoli vojenská základna. Děkuji, pan Preda. Euh, merci infiniment, président. Euh, Děkuji, pane předsedo. Dvě stručné poznámky eh, k volbám v Moldavii. A ještě předtím bych rád poblahopřál panu Šeltesovi a dalším členům delegace, kteří se vydali do země. První poznámka týká se kampaně, která byla velmi výrazně a závažně Eh, narušena eh, eh, rovnováhou v přístupu k sdělovacím prostředkům a k finančním prostředkům. A Maja Sando neměla přístup do médií a byla prostě systematicky <clears throat> blokována, jak dalšími aktéry, tak administrativou jako takovou, protože ona prostě byla velmi kritická eh, k ostatním. Takže z tohoto hlediska se volby opravdu neodehrály dobře. Nešlo jenom o ten volební den jako takový. Celá ta kampaň byla opravdu hodně, hodně nevyvážená. Něco takového je těžko představitelné. A eh, Prostě Maja Sandu neměla ani žádné volební plagáty, nic. Na to je třeba eh, myslet, nesmíme na to zapomínat. A v den voleb eh, E, prostě v celé řadě volebních místností cizině nebyly už žádné volební lístky. Bylo to opravdu velmi nedbale zorganizováno. Bylo to hrozné. Nejsou to opravdu volby, které by proběhly v pořádku. Je to nepředstavitelné, že prostě někde dojdou volební lístky. Nikdy jsem o něčem takovém, o takovémto incidentu neslyšel. To je třeba, aby zaznělo. A druhá věc Eh, zvolený prezident je někdo, kdo se zavázal eh, k určitým krokům, eh, k zrušení kasičního soudu. Pak ovšem se zdá, že pardon, eh, k zrušení dohody o přidružení, eh, když teď je pod tlakem, takže to zvažuje, ale eh, on prostě jasně říká, že se jedná o něco, co je vlastně utlačovatelským nástrojem pro Moldavie. Tady se hovoří o imperialismu, o dominaci kapitálu. To je jazyk 50. let. Pokud se podíváte na ty dokumenty, tak je to opravdu E, návrat 50. let, co se týče formulací. Takže o tomhle prezidentu si nemůžeme dělat žádné iluze. Takže e, je třeba si uvědomit, že ta evropská dele, e, delegace v Kišiněvu je vedena oligarchou, který dělá prostě veškeré zlo eh, té zemi. Tady máme co do eh, činění ze zemí, eh, které bude vedena komunistou a kontrolována oligarchou, který si činí nároky na to, že prostě bude do všeho mluvit a toto kontrolovat. Takže musíme si uvědomit, Eh, že jde o naší politiku. Hovořím také jménem zemí, eh, které mají prostě o Moldávii zájem, hmm. konkrétně o Rumunsku, eh, které je hmm. dotčeno těmito událostmi. Musím zopakovat, že volby skutečně nebyly svobodné, byly to volby, hmm. které byly eh, opravdu eh, velice, velice v nerovnováze, co se týče vydaných prostředků a možností v médiích pro jednotlivé kandidáty. A eh, bylo to opravdu velmi, velmi svízelné a budeme muset tady prostě mít co dočinění s někým, kdo je proti Evropě a ta proevropská frakce je vlastně kontrolována zase oligarchou. Děkuji za pozornost. Jak jsme viděli, jsou zde různé názory na toto téma, ale to je normální. Já prostě říkám, že jsou zde různé názory, protože jsem slyšel šéfa delegace, předsedy delegace pro Moldavsko a potom jsem slyšel tebe, takže jsou zde rozdílné názory, to je normální, budeme mít prostě spoustu věcí k diskuzi, pokud je o toto téma, o Moldavsko. Chcete k tomu ještě něco dodat, nebo už je to takto v pořádku? Prosím. No, děkuji. Já nesouhlasím s ničím z toho, co řekl pan Preda. Ano, eh, v těch volbách byli dva kandidáti s úplně jiným zázemím, a ty vztahy eh, k médiím byly poněkud eh, nejasné, ale my jsme měli také příležitost mluvit eh, s předsedou parlamentu, s prezidentem republiky. No, je to úřední orgán, to nemůžeme ignorovat, my jsme pozorovatelé a nemůžeme říct, no my s vámi nebudeme mluvit, protože jste od oligarchy. Ale ta jejich sdělení, co se týká tedy teď pouze hospodářských reform, já si myslím, že něco z toho, co říkají, by nemuselo být úplně špatné. No, musíme doufat. Já děkuji všem. Mám pocit, že jsme dospěli ke konci. Příště se setkáme 5. prosince odpoledne. Děkuji a hezký večer všem.